Ladies and gentlemen, let us, let us... Dámy a pánové, rád bych bezprostředně začal se strukturovaným dialogem. Tentokrát máme mezi námi paní komisařku Elžbětu Věnkovskou, která zodpovídá za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Je nám všem jasné, že to je důležitá nebo z mnoha hledisek klíčová součást našeho portfolia a můžeme říci, že je to v podstatě první návštěva paní komisařky letos. To je překvapivé. A je červen. To znamená, že na první návštěvu je to poměrně pozdě. Víme, že Oblast práce výboru ITRE se do značné míry překrývá s vaším portfoliem, to znamená, že i my se mimo jiné zabýváme konkurenceschopností, vytvářením pracovních míst. Naš, náš výbor by rád slyšel o tom, jak se snažíme zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu Eh, v tomto eh, ohledu je velmi důležitá strategie pro malé a střední podniky a mimo jiné i kosmická politika, to znamená Kopernikus a Galileo. Rád bych řekl, že výbor ITRE se o tyto oblasti velmi intenzivně zajímá. Rád bych poukázal dvě otázky k ústnímu zodpovězení, které jsme komisi nedávno položili. Za prvé politika evropského e, kosmického průmyslu, to je první otázka, a kromě toho e, evropský průmysl e, v rámci železnice, dodavatelský průmysl v rámci železnice. Minulý čtvrtek ve Štrasburku to znamená nedávno, před pěti dny, byl přijat další dokument a je tedy naprosto klíčové, aby komise zajistila follow-up eh, parlamentních iniciativ. Není nutné, abychom za nás mnoho vysvětlovali, ale chceme zajistit, že Evropská komise bude ochotna i nadále pracovat na obou tématech, především na tom tématu, které se týká Evropské eh, železnice. Je to eh, záležitost, kterou jsme tedy přijali před pěti dny. I ten evropský kosmický průmysl má velký význam. Ještě jednou tedy vítejte, paní komisařko, v našem výboru. Byl bych rád, kdybychom všichni si nyní mohli vyslechnout váš úvodní projev. Velmi děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za to, že jste mě dnes pozvali na třetí strukturovaný dialog s výborem ITRE. Dovolte mi, abych se nejprve trochu omluvila. To, ten, to datum bylo navrženo výborem, ne mnou. Za druhé musím říci, že moje portfolio je poměrně složité. Jsem v Evropském parlamentu eh, přítomna poměrně často. Možná, že to není v tomto roce poslední setkání, protože eh, vaše témata jsou v rámci mého portfolia zařazena poměrně vysoko. To znamená, že o tom můžeme diskutovat. Nejprve se budu soustředit na průmysl, na to, co můžeme společně zařídit, co můžeme učinit pro to, abychom se postarali o obnovu evropského hospodářství, dovolte mi, abych nejprve vysvětlila jednu věc. Pokud v komisi během své práce hovoříme o průmyslu, průmyslu, tak to neznamená pouze výrobní společnosti, znamená to, jak správně poznamenal pan předseda, i malé a střední podniky, které poskytují služby, jde o průmyslové platformy, e, síťové operátory, dopravní, dopravce a tak dále. E, hovoříme o službách pro uživatele, e, to je pouze několik málo příkladů. Musíme se tedy podívat na celý řetězec, na celý průmyslový systém a musíme také brát v potaz celkové výsledky toho systému. A to také znamená, že musíme eh, zaujmout sofistikovanější přístup. Nemůžeme vycházet pouze z jednoho čísla. Role nás, co by Evropské komise, spočívá v tom, že v podstatě umožníme. Omlouvám se, omlouvám se za přerušení. Naše role spočívá v tom, že umožníme hospodářský růst a vytváření pracovních míst. To znamená, že vytváříme podmínky pro podniky, aby eh, rostly, aby eh, předkládali inovace. Určitě víte o výsledcích Evropského fondu pro strategické investice. Je tu agenda pro nové dovednosti, pro oběhovou ekonomiku, pro oběhové hospodářství. Naší rolí v Evropské komise bylo to, abychom horizontálně zařadili eh, průmysl do všech strategických dokumentů a tak se také stalo. Možná víte, že jsme nedávno přijali sdělení o digitalizaci průmyslu. Rádi bychom v tomto sdělení řešili nedostatečné investice a nedostatečnou modernizaci našeho průmyslu. Toto sdělení bylo přijato 19. dubna. Eh, díky němu se snažíme poskytovatelům eh, služeb a inovací ulehčit cestu k digitalizaci. Eh, klíčovým prvkem je standardizace, protože digitální systémy musí fungovat simultánně. Součást balíčku tady představují dvě věci. Jedna věc je standardizační plán pro informační a komunikační technologie. To je tedy politický komplexní přístup, který se soustředí na pět hlavních oblastech, to znamená internet věcí, 5G, cloud computing, cyber, eh, kyberbezpečnost a eh, a potom ještě další technologie. Včera jsem společně s mnoha dalšími zúčastněnými stranami podepsala společnou iniciativu o standardizaci, která se setkala s pozitivní reakcí ze strany průmyslu, protože to zlepší standardizaci, eh, vytvoří to nové standardy mnohem rychleji a efektivněji. A druhý prvek digitalizace spočívá e, v tom, že se snažíme o lepší spolupráci zemí a regionů. To znamená, že jsme před několika nebo před dvěma týdny vytvořili platformu pro průmyslovou modernizaci a investice. Kromě toho musíme využít velkého potenciálu dat velkého objemu, protože stále ještě tu vládne právní nejistota. To znamená, že do konce roku navrhneme to, jak budou řešeny přístupová práva a využívání dat. Jak řekl pan předseda, Evropská kosmická politika také skýtá obrovský potenciál, pokud jde o data velkého objemu. V tuto chvíli máme dva aktivní programy, to znamená program Kopernikus, který generuje skvělá data na Zemi, informuje nás o míře znečištění. Kromě toho nám pomáhá e, při využívání půdy, tak při ochraně životního prostředí. A samozřejmě je tu i program Galileo. Díky němuž bude mít Evropa svůj vlastní satelitní navigační systém a díky němuž evropské podniky budou mít přístup k datům. A díky tomu tedy budeme moci, budou moci podniky nabízet nové služby. To bude přinášet velké výhody pro hospodářství budoucnu. My tady v obou těchto oblastech dosahujeme poměrně značného pokroku. Eh, minulý měsíc jsme zahájili eh, nebo spustili dva další satelity Galileo a před nějakou dobou eh, se ukázalo, že do konce roku budeme moci zajistit veškeré fungování služeb Galileo, ale samozřejmě, že musíme pracovat za v partnerství s eh, průmyslem a s výzkumnými organizacemi je důležité, aby eh, všechny zúčastněné strany prováděly výzkum. Po letní přestávce, jak už jsem popsala minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku, vydáme novou strategii pro vesmír za spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou. Díky tomu se budeme snažit propojit různé trendy eh, aktivit ve vesmíru, eh, které jsou v Evropě vyvíjeny. Budeme se snažit popisovat ty nejdůležitější úkoly dneška i zítřka. E, my tu strategii stále ještě připravujeme, hotova bude v říjnu, ale očekávám, že se bude věnovat pěti hlavním oblastem. To znamená, budeme se snažit maximálně využít výhody Kopernika a Galilea, budeme řešit naléhavé potřeby. Za třetí, to je zvlášť důležité pro mě, protože zodpovídám jako komisařka za malé a střední podniky a podnikání. To znamená třetí věc, opatření pro posílení konkurence schopnosti evropského vesmírného průmyslu. Za čtvrté, strategické aspekty scénářů pro dvojí užití a za, čtvrté, za páté mezinárodní dimenze. Příležitosti, které skýtají vesmírné programy, eh, přinesou výsledky pouze tehdy, pokud je budou intenzivně využívat jak veřejné, tak soukromé sektory a subjekty. Vesmír samozřejmě není jedinou oblastí, kde musíme přijmout konkrétní opatření. Kromě toho se musíme zaměřit na evropský obraný plán také se tím budeme zabývat na podzim tohoto roku. Budeme podporovat vytváření nebo podporu průmyslová, průmyslové základny, tak abychom tedy mohli dostat eh, obraným požadavkům Evropy, požadavkům eh, nebo úkolům, které má Evropská unie, pokud jde o obranu. Evropské státy musí více spolupracovat a Evropská komise jim v tom napomůže tím, že tedy představí akční plán. Budeme se snažit vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu tím, že budeme mobilizovat relevantní evropské politiky. Přitom samozřejmě spolupracujeme s vysokou představitelkou pro evropskou obranu a s agenturou pro obranu a samozřejmě jako vždy musím zmínit, že eh, v, rozpočtu na příští rok zmíníme přípravné akce v oblasti výzkumu a obrany, pokud budeme úspěšní úspěšní a já doufám a počítám s tím, že se tak stane, že budeme úspěšní. Mohlo by to vést k velmi komplexním výzkumným programům v oblasti obrany. Eh, počítám tedy s vaší podporou, pokud jde o tuto iniciativu, protože skutečně potřebujeme vhodně zvolená opatření, vhodně zvolená, zvolené nástroje, abychom byli důvěryhodní v rámci své spolupráce na evropské úrovni. Výzkum je první krok a já doufám, že mohu počítat s vaší podporou v této věci. Další věc. Nebo další odvětví, kterým se zabýváme, to je automobilový sektor. Nejprve o budoucnosti. Tento sektor v tuto chvíli stojí před velkými výzvami, které jsou zpěty s globalizací, digitalizací, modernizací a tak dále. Proto jsme založili skupinu na vysoké úrovni pro období do roku 2030. Potřebujeme strategickou vizi. Já to slovo sice nemám ráda, ale myslím si, že potřebujeme nějaké plány eh, pro eh, toto období po roce 2030. Svět se rychle mění, i v tomto odvětví, v automobilovém průmyslu a my musíme být na budoucnost připraveni. To znamená, že ta skupina na vysoké úrovni se snaží zapojit zúčastněné strany, veřejné eh, orgány, Snaží se, aby tady byla společná pozice. E, zapojilo se do toho pět komisařů, to znamená, že je to skutečně šir, široce koncipováno, jsou tam zapojená různá hlediska, pan komisař Ettinger, komisař Puls, Tyson, paní komisařka Tyson a tak dále. To znamená, že ti všichni jsou do této skupiny na vysoké úrovni zapojeni. A nyní k současnosti. Emisní skandál samozřejmě ukázal hranice, limity našeho systému, eh, pokud jde o odhalování těch eh, systémů, které nejsou v souladu a pokud jde o reakci, musíme zajistit, aby se tak již nestalo. To znamená, že náš návrh týkající se schvalování typu je naprosto zásadní. Bude to schváleno orgánními orgány a, zave- a díky tomu bude tedy z- zaveden jednotný mechanismus pro svolávání a pro sankce, tak abychom zajistili, že všichni budou pravidla dodržovat. Komise zatím splnila svůj úkol při přijímání tohoto návrhu. Podařilo se nám to poměrně rychle a já bych ráda požádala vás, tady parlament i radu, abyste se o to postarali také. Skutečně potřebujeme přijmout naléhavé kroky při řešení eh, těch současných i dlouhodobých výzev, před kterými e, toto odvětví e, stojí. Další věc, statut tržní ekonomiky pro Čínu a nadměrná výroba. Samozřejmě musíme konstatovat, že vztahy mezi EU a Čínou jsou naprosto důležité. Mně je jasné, že e, Čína v tuto chvíli není tržní ekonomikou. Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom to řešení našli. Není to jednoduché, ale musím vás ujistit, pravděpodobně Eh, nebudu schopná říct si všechno. My o tom budeme eh, diskutovat v kolegiu komisaři, komisařů 21. července, ale doufám, že se tedy eh, podaří dosáhnout dohody mezi členskými státy a parlamentem. My se v tuto chvíli snažíme najít nějaké řešení, ale zároveň musím konstatovat, že naše nástroje na obranu obchodu, to znamená antidumpingová opatření, musí fungovat efektivně, účinně a že je tedy musíme plně využívat na obranu proti neférovým obchodním praktikám. Pokud jde o nadměrnou kapacitu, tak my tuto otázku eh, budeme řešit přímo s relativ, rele, relevantními obchodními partnery EU na multilaterální úrovni. Vytvořila jsem Eh, skupinu na vysoké úrovni pro odvětví průmyslu, která jsou energeticky účinná, především pro ocelářství. Další setkání se koná příští eh, pondělí. Budeme řešit vztahy s Čínou, statut tržní ekonomiky Číny a také státní pomoc pro tyto sektory. Velmi vítám práci na zprávě z vlastní iniciativy, která se týká kulturního a kreativního průmyslu. Vidím, že i Kult na tom pracují velmi intenzivně a snaží se eh, to tady co možná nejvíce sladit. My jako Evropská komise bychom měli co možná nejvíce zeštíhlet naši pomoc. Eh, měli bychom také podporovat větší inovaci a přijímání digitálních technologií, včetně eh, spolupráce napříč jednotlivými odvětvími. Jak vidíte, ta agenda je skutečně nabitá. Já jsem se dotkla pouze některých témat, těch nejdůležitějších, těch, která jsou nejvíce relevantní v tuto chvíli. A jak už jsem řekla, je to pouze část toho, čím se zabýváme. Kromě toho je nutno konstatovat, že v tuto chvíli eh, se zaměřujeme na všechny typy podniků na malé i velké podniky. Nicméně malé a střední podniky budou mít nepochybně prospěch ze všech těch iniciativ, které jsem zmínila. My také pro, na podzim tohoto roku eh, připravujeme iniciativu pro startupy. Příští rok také představíme eh, strategii pro inovativní politiku, což bude tedy prv, poslední krok příprav. Možná si pamatujete, že loňském, v loňském roce jsem rozeslala eh, dopis členským státům o průmyslu. V tuto chvíli máme sdělení o digitalizaci průmyslu, to bylo letos na podzim, tedy tady bude sdělení o energetické unii, o čistém průmyslu. To bude tedy součást toho balíčku o cirkulární ekonomice a v příštím roce, alespoň se tak domnívám, budeme dobře připraveni na to, abychom připravili komplexní strategii pro hospodářskou politiku, protože v tomto eh, dokumentu, v této strategii se spojí všechny ty části. Eh, bude tu jednoznačně konstatována přidaná hodnota a bude popsáno to, jak bychom ji mohli v nadcházejících desetiletích zvýšit. Tolik tedy na závěr, možná, že si dovolím přednést už úplně poslední věc. Ráda bych řekla několik slov v návaznosti na to, co se Eh, stalo před dvěma dny eh, ve Spojených státech. Ráda bych hovořila o masakru v Orlandu. Eh, předevčírem jsem no, o tom již hovořila, ale ráda bych tedy vyjádřila upřímnou soustrast pozůstalým rodinným, rodinám obětí. Vím, že tento výbor se nezabývá směrnicí o střelných zbraních kterou komise předložila před 6 měsíci. Nicméně jsem vás chtěla upozornit na jednu věc, my jsme navrhli, aby se zakázaly eh, ty nejnebezpečnější poloautomatické zbraně, které jsou v tuto chvíli k dispozici civilistům na základě eh, povolení. Nicméně tento zákaz stále ještě eh, čelí velkému odporu jak v radě, tak také v parlamentu. A já doufám, že se nám podaří dospět k dohodě. Myslím si, že bezpečnost občanů a zákaz těchto eh, útočných zbraní eh, je důležitý, protože tyto zbraně nepatří do rukou občanů. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za váš úvod. A nyní dáme slovo koordinátorům a zástupcům politických skupin za EPP, pan Kristian Skarinč. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji Paní komisařko, mám obecnou otázku. Naslouchal jsem vašemu vyjádření a to vše zní hezky, ale naše strategie byla vypracována na 20% reindustrializaci Evropy. To se týká pracovních míst a já vím, že i to je ve vaší působnosti, takže má obecná otázka je, jak jsme na tom, co se týče dosažení tohoto cíle? Jsme blízko, jsme daleko? A jaké jsou výsledky? Co se děje s tvorbou pracovních míst? A do jaké míry to je v tom, čemu říkáme tradiční průmysl a průmysl samotný se velmi mění. A bude třeba se na definici průmyslu dívat jinak. Nejde o to zapalovat nové vysoké pece, ale o něco jiného. Takže jak to vypadá s tím 20% cílem re- reindustrializace Evropy? Děkuji. Pan Dan Nika. Děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, děkuji mnohokrát, že jste přišla mezi nás eh, na náš výbor. Jeden komentář. Jsem samozřejmě rád, že tady zde mezi námi jste. A rád bych ovšem tady projevil svou nespokojenost nad tím, že eh, pracovníci DG Growth se neúčastnili rozpravy o ETS. Včera byly veškeré debaty zajímavé. Veškeré otázky, odpovědi, které se týkaly energetiky, byly skutečně velice do detailu probrány. My nejsme ti, kteří by měli nějaké ty detailní informace o energetice a průmyslu nějaké utajové, utajovanějšího charakteru, to jistě ne. Ale hovoří se o tom, že se ceny za energii budou zvedat o desítky procent. A i když vlastně bylo řečeno, že cena elektřiny by měla se snížit o 3 procenta. A proto se vás musím zeptat, eh, myslíte si, že naši občané a náš průmysl se nyní bude muset připravit na to, že cena za elektřinu naroste o 20%, neboť 60% Evropanů žije v energetické chudobě. A druhá reakce z mé strany. Co se týká uhlí a těžby uhlí, tady nejsou žádné jasné údaje. Jste proto, aby se Fond pro modernizace a inovace použil pro budování uhelných kapacit, které mají být proměněny v tzv. green call. To je to, co dělalo Německo během posledních 20 eh, let a dále. Jaké možnosti vidíte pro těžbu uhlí v Rumunsku a v Polsku, kde během příštích dvou, tří let ztratí pracovní místo tisíce lidí. Navýšení ceny e- certifikátu ETS o 1 euro vede k tomu, že se meda, megawatt hodina rovněž draží také o 1 euro. Napsali jsem vám také několik dopisů, které se týkaly ocelářského průmyslu. Hovořila jste o nových benchmarkcích pro ocelářský průmysl. Ve svém sdělení hovoříte o deseti, o těch nejlepších deseti procent, ale my jsme ne vůbec nepochopili, které ocelárny to tedy jsou, které ocelárny splňují ta kritéria, ty podmínky. A k konkurenceschopnosti se hovoří ve sdělení o tom, že se bude měřit v jednom každém členském státě. Já doufám, že kolegyně Griffin nebude nyní rozhorčena, pokud Spojené království nebude chtít přispět eh, pro vyplácení určitých kompenzací pro ocelárny v Rumunsku, ale co se pak stane? Britské ocelářství zajde a rumunské bude zachráněno? To mi není jasné. Rád bych vám položil ještě celou řadu dalších otázek, také k tématu ETS, ale bohužel žádný konzultační proces neproběhl nebo neproběhl v takové podobě, v jaké by býval proběhnout měl. Měla byste se bývala setkat alespoň se stovkami zúčastněných subjektů, abyste si udělala představu o problematice, aby ti lidé taky měli pocit, že někdo vyslechl. Děkuji a nyní pan Tošenovský, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, a velmi si vážím té možnosti diskuze na výboru eh, s paní komisařkou. Já bych se vyjádřil k třem, k třem věcem, eh, které považuji za důležité a i vy sama jste je zmiňovala. V prvé řadě ocelářství. Hovořila jste o tom, že eh, Čína nesplňuje a je problém, aby splnila eh, status economy market. Můj dotaz je, jak vidíte, hm, jak se do budoucna, jak se s tímto vypořádat. Rozumím tomu, že Eh, na dalším zasedání budeme mít nějakou informaci, ale považuji to za velmi, velmi eh, těžký problém a složitý pro ocelářství jako zpracující průmysl napříč Evropou a i tady eh, ve výboru jsme se o tom často velmi zmiňovali. To je ocelářství. Druhý bod, to, co je velmi složitým tématem, které máte ve svém portfoliu, je Eh, právě kosmické projekty, jako je Galileo Copernicus. Můj dotaz je, zda, jak, se, jak vidíte určitou stabilizaci eh, právě eh, agentury GSA, která bude nabývat na významu, protože, jak jste sama hovořila, jdou poslední, nebo jsme v polovině zhruba Eh, všech satelitů, eh, které budou vypuštěny. Letos na podzim to budou další čtyři satelity a půjdeme vlastně do té nejsložitější fáze uvedení do života. A proto já, eh, tak jak, jak jsme i spolu o tom hovořili, vidím velmi důležité, aby došlo i k personální stabilizaci v agentuře GSA a na druhé straně i, jak vy vidíte, možnost podpory a na eh, většího rozvoje chipsetů eh, právě pro Galileo, tak aby to bylo eh, ekonomicky zajímavé v nejbližší době. Poslední téma, které vy jste tady otevřela, velmi smutnou událost v Orlandu a s tím související debatu o legálně držených zbraní, automatických zbraní, což je velmi komplikovaný, eh, komplikovaná diskuze. Jsem si vědom, nakolik eh, to nese svá i politická rizika se s tímto vypořádat. Na druhé straně eh, ten návrh, který byl předložen komisí, skutečně vykazuje mnoho nejasností, které mohou do budoucna Eh, vytvářet nepříjemné situace a eh, jsem přesvědčen, že mnohé státy, členské státy mají tyto úpravy již zvládnuty jakoby legislativně. Eh, jestli, jestli tady se nedostáváme trochu do větších problémů, než abychom přebírali dobré zkušenosti z legislativ jednotlivých členských států, které, znovu opakují, v legálně držených zbraních mají to vel, mnoho, mnoho věcí zpracovaných, jasně definovaných, ať se jedná o e, znehodnocení nebo o ukončení provozu automatických zbraní, což ten návrh neúplně přesně e, vyjadřuje a proto i u mnohých e, členských států vyvolává mnoho otázek. Můj dotaz je, jestli vidíte ještě možnost eh, tento návrh uplatnit eh, s nejlepšími zkušenostmi členských států. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu. Děkuji. Dalším řečníkem je pan za Zagule. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vaše slova. Bylo to velice podrobné, ale dozvěděli jsme se příliš o situaci malých a středně velkých průmyslových podniků, neboť tyto podniky se nachází v krizi, zejména z důvodu přísné politiky úspor. A kvůli krizi a recesi jsme v situaci, kdy právě na jihu dochází ke stále silnější deindustrializaci. Čím dál tím více podniků se ruší. a je velmi obtížné provádět další investice, takže dochází také k velké vlně propouštění. Proto je třeba nějaké perspektivy, aby se ekonomika opět rozběhla tady je třeba zavést nějaké konkrétní opatření a dále investiční strategie. Ta se zdá být odpovědí na veškeré problémy, ale ta neprospěje malým a středním podnikům a již vůbec ne právě v těch zemích, které procházejí vleklou recesí, neboť tady se opíráte o soukromé investice. Naše politická skupina GUE NGL zcela jasně říká, že pro nás je nutné, aby se nastartovaly veřejné investice, veřejné investování a financování za podpory Evropské unie, abychom tedy poskytovali státní dotace a tak podpořili evropský průmysl. Do dnešní doby se vynaložilo mnoho peněz také z evropských fondů na to, aby se podpořil a stabilizoval finanční sektor, ale reálnou ekonomiku téměř nikdo podpořil, nebo pouze ve velice malé míře. Paní komisařko, to, co jste uvedla, vesmírná politika, inteligentní průmysl, to je vše pěkné a důležité, ale v první řadě musí jít o to, že potřebujeme podniky, které budou schopny tyto nové technologie využívat. A obrázek, který máme v mnoha zemích Evropské unie, je to, že dochází k naprosté deindustrializaci a že zavírat musí zejména malé a střední podniky. Pro nás je důležité, abychom měli konkrétní podniky a program pro podporu malých a středních podniků, neboť víme, že právě malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky. Potřebujeme prorůstové podněty právě pro tento typ podniků. Potřebujeme se ještě ještě jednou podívat a promyslet si regulační rámec, aby byl v pořádku. Je třeba zavést opatření, která usnadní přístup malých a středních podniků k uvěrování. Stále se hovoří o to, že je třeba, abychom jednali preventivně a ne teprve až když k problémům dojde. Nesmíme se nyní snažit eh, vytvářet eh, ex post nějaká nová pravidla. Znovu zdůrazňuji, že je důležité podpořit reálnou ekonomiku, ale tady je třeba, aby komise předložila zcela jasná a konkrétní opatření. Jakou regulaci, jaké zákony eh, například navrhujete pro to, abyste podpořili evropský program COSME. Vy jste uvedla, že chcete eh, přijmout nějaká opatření pro tento program. Jak tedy budou konkrétně vypadat? A dále bychom rádi věděli, jaká opatření hodnáte zavést pro podporu malých a středních podniků v tom smyslu, aby byli schopni čelit nekalé soutěži, které jsou vystaveny v důsledku, nebo která se nyní rýsuje v důsledku TTIPu, nebo tato dohoda e, obzvláště poškodí právě tento typ podniků. Proto bych rád věděl, zda již máte nějakou strategii pro to, abyste odlehčila tyto negativní dopady dohody TTIP. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. To byla vystoupení za politické skupiny a nyní přejdeme k dalším řečníkům. Pan Píper jako první. Já vielen Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Malé a střední podniky čekají na TTIP, nemohou se dočkat a já vás povzbuzuji a prosím vás, abyste urychlila svou práci na TTIPu a abyste vyjednali zejména obchodní ulehčení právě pro malé a střední podniky. Tři poznámky z mé strany. Jednak eh, se to týká eh, hospodářství jsou to asi konkurenceschopce a konkurenceschopnosti hospodářské soutěže s ohledem na Čínu. Tady mají právě malé střední podniky obrovské problémy, ať je to již keramika, ať je to již průmysl ocelářský či hliníkové závody. Zejména malé firmy si nedůvěřují, nemají dost odvahy a říkají, v Číně je dumping, můžeme to prokázat, ale postupy komise jsou příliš vlehklé a zdlouhavé a pokud eh, Eh, se ta situace prodlouží o další a další měsíce, tak se obávám, že v mnoha regionech Evropy právě kvůli nekalé konkurence se ze Číny dojdeme do situace, že prostě malé a střední podniky budou muset zavřít a zrušit své podnikání. Prosím tedy, urychlete svůj postup, co se týče postupu s ohledem na ochranu hospodářské soutěže a dále efektivita. Příští týden budeme hovořit o tom, zda chceme mít cíl pro úspory, ale tedy ne cíl, který se týká energetické účinnosti, ale cíl pro úspory a je to asi šetření ve výši 40%, 40% celkové spotřeby energií. A já zastávám ten názor, jako mnozí další, že to bude mít opět dopad zejména na malé a střední podniky. K tomu konkrétní případ. Chceme používat eh, více elektromobily. Budeme tedy použí- potřebovat mnoho elektřiny, opravdu velké objemy. A můžeme je získat z obnovitelných zdrojů, ale pokud řekneme, že chceme 40 méně energie pro Evropu, tak tím vlastně klademe překážky do cesty inovacím, pokroku, pracovním místům a já bych eh, tedy rád od vás eh, věděl, co si o to myslíte, nějaký postoj k této záležitosti. A nyní EFSI, ano. Středně velké firmy mají užitek z EFSI. Včera jsem byl navštívit naše ministerstvo hospodářství a bylo mi řečeno, ano, že ta podpůrná banka se tomu věnuje, že je to lehko i vlastně u nás dodatečná nabídka Národní podporné banky. A my bychom rádi věděli, jak to tedy vypadá s těmi produkty, které jsou v Polsku, Německu či kdy jindy. Rádi bychom věděli, jak to tedy konkrétně vypadá, abychom také mohli propagovat FC. Nikdo vlastně vůbec neví, co se z toho konkrétně poskytuje, kdo se podporuje. U nás doma nikdo neví, že EFSI podporuje středně velké podniky. Proto si myslím, že v této oblasti potřebujeme více transparentnosti, abychom mohli vysvětlovat i doma, co dobrého tady činíme. Děkuji. Děkuji, kolego. Pan Royal. Paní komisařko, děkuji mnohokrát. Děkuji také za mnoho aktivit, Ráda bych, rád bych ještě položil jednu doplňující otázku. Podporovat průmysl, to je téma, o kterém hovořila celá řada kolegů, ale to nestačí. Zde nestačí mít pouze opatření. Podporovat průmysl znamená také to, že ho například chráníme před vysokou mírou, příliš vysokou mírou překážek a regulace. Hovořil jste o ocelářství, to je krásný příklad. V oblasti ocelářství tady máme otázku Číny, obchodní otázky, ale také otázku toho, toho, že například náš systém obchodování s emisemi nastavil podmínky tak špatné, že vlastně ocelářství v Evropě již téměř nemá žádné šance. Nebyla by nějaká možnost v rámci komise získat ostatní kolegy proto, abyste si jako celek eh, zvážili jako kolegium, aby nebylo možné v rámci obchodování s emisemi ulehčit podmínky, usnadnit eh, průmyslu jejich postavení. Řešení existují. Například můžeme zanechat klimatický cíl, podporovat průmysl zároveň, ale co se týče certifikátů, které jsou obchodovány, emisních povolenek, které vlastně potom se mění v finanční toky, které plynou do státní pokladen, zda by nebylo vhodnější vlastně snížit hodnotu těch povolenek. Já nevím, zda se to rada přeje, ale myslím si, že by to bylo velice chytré řešení, kdyby komise a parlament společně řekny, přijdeme s návrhem, v tom smyslu, že prostě to o několik bodů snížíme, což poskytne manévrovací prostor průmyslu. Myslím, že bychom takto průmyslu ocelářství mnohem více pomohli, než pomocí těch opatření, o kterých zde jinak mluvíme. Děkuji a není jako další paní Werner. Ja, herzlichen Dank, Herr... Ano, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dovolte mi, abych hned položila otázku na téma Číny. Čína skutečně postupuje agresivně. Ví, vyloženě agresivně. Rád bych zmínila eh, koupy německého výrobce robotů Kuka, eh, to je pouze jeden případ za všechny a já si myslím, že takovouto průmyslovou politiku nechceme kopírovat. Ale ráda bych se zeptala, jak tedy budeme s touto expanzivní strategií nakládat. Podle mě bychom měli spíše uplatňovat a zdůrazňovat princip vzájemnosti. Já neznám, jaký je váš názor, paní komisařko. Vím, že s dalšími kolegy z komise se o tom budete bavit, ale eh, velmi by mě zajímal váš názor. A konkrétně mám té, eh, otázku na téma žele, železniční dopravy a s tím zpětého průmyslu. My jsme tedy minulý čtvrtek schválili příslušný dokument, od vás jsme nic neslyšeli, protože jste tam nebyla, což také kritizuji. Nejen to, že jste tam nebyla vy, ale také to, že tam nebyl nikdo z komisařů, eh, kteří eh, by tomu alespoň eh, částečně rozuměli, že tam nikdo z eh, nich nebyl. To znamená, že to bych ráda skritizovala, protože to Eh, vyjadřuje respekt vůči parlamentu a kromě toho bych se ráda zeptala, jak se stavíte k železniční dopravě, protože tady jde také o mnoho tisíc pracovních míst. Nemůžeme neustále hovořit pouze o ocelářství, musíme se zabývat i jinými odvětvími a já bych byla velmi ráda, kdybyste nám řekla, jak si tedy, eh, co plánujete eh, jako follow-up k tomu usnesení a jak se tedy stavíte k tomuto odvětví. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní Tojer, první místo předsedkyně. Dobrý den, paní komisařko. Chci vám říci, eh, eh, že globální strategie pro promysl je naléhavá věc. A vy jste řekla, že se to stane prohloubenou strategií, to se říkala loni, ale nechtěla bych, aby čekání na celkový rámec způsobilo ztrátu času. Některé příležitosti se nabízejí. Nástroj pro malé a střední podniky, i když eh, je příliš mnoho požadavků na fond EFSI a malé a střední podniky, výzkum a vývoj, technologická inovace, je třeba přejít od výzkumu k uvedení na trh výrobku. Já jsem se eh, sešla s podnikem Axel, který se zabývá elektronikou. Jde o, o upřednostnění zdrojů pro takový výzkum. Snažíme se umístit na trh nové výrobky a zařídit, aby technologická inovace mohla probíhat. Kladu následující otázku. V očekávání této globální strategie pro průmysl, jak je možné koordinovat využití jednotlivých nástrojů? Eh, problém oživení průmyslu je otázkou, ale je třeba koordinovaný přístup a ne rozptýlený, roztříštěný. Je třeba celé řady iniciativ, abychom právě mohli poskytnout pomoc. Ty nástroje jsou využívány, ale jsou využívány rozptýleně a přecházíme o potenciál koordinovaného využití těchto nástrojů. Eh, očekám vaši odpověď. Zda ta koordinace existuje a pokud ano, jak se na, díváte na tuto koordinaci? Co je třeba v Evropě zdůrazňovat, abychom eh, dohnali ztracený čas, abychom opět eh, stáli na prvních místech? Děkuji. Pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce za poskytnuté informace. Chci i já zdůraznit eh, nezbytnost jíst ku předu pro industrializaci Evropy. My jsme si stanovili cíl 20% vzhledem k HDP a to vyžaduje konkrétní kroky od Evropské komise, vyhledávat nové příležitosti. Vše, co souvisí s informačními technologiemi a komunikací, vy sama jste zmínila kulturní průmysl přes eh, ekonomické potíže nadále vytváří pracovní místa. O tom je třeba také mluvit. Je třeba hovořit o autorských právech, aby autoři byli spravedlivě odměňováni. Eh, kulturní promysl podporuje tvůrce a pokud nejsou správně ohodnoceni, tak kulturní promysl prostě nebude existovat a nebude dost silný. Hovořila jste o datech, hovoříte o využívání dat, ale třeba také hovořit o soukromí, o zajištění soukromí a o zajištění správného využívání dat. Hovoříte o další otázce, kterou zdůraznili kolegové. Jde o hrozbě vůči ocelářskému průmyslu. Jak je možné ocelářství podpořit vzhledem eh, k postupům, které vyplývají z uvádějí na trh čínské ocely. Mohl bych změnit i další téma. Je povinností komise chránit eh, odvětví, která jsou v ohrožení. Některé podniky mají vysokou spotřebu energie, je to například eh, průmysl hliníku, ocelářství. A dnes jsem řekl, že třeba tvořit Evropský sociální fond, abychom byli schopni eh, odškodnit tento, tato odvětví, protože jsme svědky nekalé soutěže uvnitř Evropské unie. Právě proto, že někteři, některé členské státy mají uh, vlastní prostředky na pomoc podnikům, které mají vysokou spotřebu energie. Německo, Itálie, uvádím tyto státy, narušují vnitřní trh a to představuje eh, věc, kterou je třeba napravit. A tato náprava je vytvořit Evropský fond, který by umožnil toto očkodnění. Děkuji. Děkuji. Paní Teresa Griffin. Děkuji, Jiří. No, děkuji, paní Běnkovská. Za prvé, věřím, že z hlediska Velké Británie se k vám připojíme za dva týdny, protože 28 členských států, které budou spolupracovat, bude možné se vyrovnat s Čínou v oblasti oceli. V mé vlastní zemi ve Spojeném království jsme byli svědky města jako Redcar a Pultaba, byly zdevastovány. Když odchází tento průmysl, tak nemizí jenom pracovní místa, ale je to i distribuční a dodavatelský řetězec a celá města mizí. Pokud jde o ocel a Čínu, viděli jsme snižování platu norem a sociální dumping. A nejde jenom o ocel, jak řekli kolegové, je to také keramický průmysl, sklo, je to nekalá soutěž, nespravedlá soutěž, je třeba kolektivně jedna miliony pracovních míst v celé Evropské unii, nejen ve Spojeném království, jsou ohroženy. Musíme chránit tato pracovní místa a naše komunity. Pokud je o energetickou účinnost, energetická účinnost je v první řadě palivo a kroky v oblasti energetické účinnosti jsou pro naše nejchudší nejdůležitější. Hovoříme o 50 milionech občanů, kteří jsou vystaveni energetické chudobě. Chceme pomoci nejchudším občanům, kteří žijí v nejtěžších, nejhorších eh, podmínkách bydlení. A konečně chci zopakovat vyjádření kolegyně Patricie. Zapojit se do průmyslové politiky. Neznamená to pouze kulta ITRE, ITRE a další výbor, ale je třeba se propojit a chránit to, co máme v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně. Edward Martin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Čína není tržní ekonomikou, to jste právě tvrdila, to jste znovu řekla a přesto nás varujete před eh, komplikacemi eh, při diskusi v kolegiu, která nastane 23. července. A nejdříve vyjadřuje udivení, pokud je o spoždění, proč až 23. července víte, že my budeme na parlamentních prázdninách a budeme moci zareagovat až na vyjádření komise nejdříve v září. Není zatím termínem určitá past, kterou by nám chtěli nastavit vaši kolegové, nám, evropským europoslancům, protože my jsme se jasně vyslovili proti minulý měsíc, ale nejenom my. Industry Hall, evropské odbory v Madridu jednoznačně Industry Hall představuje 50 milionů pracovníků, se vyslovil proti statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Zítra výbor regionu bude hlasovat o usnesení v tomto smyslu, kdy vyzývá komisi, aby neuznávala tento status pro Čínu. A stejně, pokud to navážeme na systém ETS, obchodování s povolenkami, a možná vás překvapím, já bývalý ocelář vám říká, že ETS je dobrá věc. Tedy, aby průmysl méně znečišťoval zítra, to je lepší pro všechny, je to lep, lepší pro naši planetu Zemi, ale i pro pracovníky, kteří pracují v tomto promyslu. Ale, a to je důležité, obchodování s povolenkami bude efektivní pro ekonomiku a pro planetu pouze pokud se bude obracet na všechny. Ekonomika je globalizovaná. Snad eh, by i komisaři měli pochopit, že Evropa není uprostřed země někoho. A když to, budeme, když to navážeme na ocel, budeme moci provádět veškeré legislativní kroky, nebudeme schopni bojovat proti ceně čínské ocely, která je prodávána za cenu surovin. Chci uvést dvě čísla, paní komisař. 2015 37 milionů čínské ocely, které pronikne evropský trh. Když se vezme 3 tuny CO2 na jednu tunu, která ocel, která by vyrobena, a 10 euro, tak je to přes 1 miliarda euro které, o které přišel evropský průmysl, aby modernizoval svůj průmysl. EMS e a mlčení některých komikařů a ETS, který by byl pouze na evropský průmysl, tato opatření by mohly být trestnými kroky, které zaplatíme velmi draho. Děkuji, kolego. Další žádosti o slovo, dámy a pánové, nejsou. Tak prosím, paní komisařko. I will try to do my best. Pokusím se. Pokusím se odpovědět na vaše dotazy v blocích. To bude pravděpodobně nejjednodušší. Samozřejmě, že otázky, na které neodpovím, vám zodpovím zodpovím následně písemně. 20% podíl průmyslu ve našem hospodářství. Ano, je to skutečně tak, že Evropská unie zatím tohoto 20% cíle nedosahuje. A paní Griffin na tu otázku v podstatě odpověděla. My to musíme všechno složit dohromady. Všechny ty jednotlivé části průmysl stále více závisí na výkonu těch doplňujících činností, jak už jsem řekla, ať už jsou to sítě, inovace, informační a komunikační technologie a proto se snažíme být v této otázce, v otázce digitalizace průmyslu naprosto jednoznační, protože e, regulace v různých oblastech je proto klíčem. Jsou tu dlouhodobé investice, na kterých tedy pracujeme a které jsou zásadní. Úplnou odpověď najdete v naší strategii pro průmysl, která vyjde příští rok. Opět budeme muset zhodnotit průmysl, služby, to, jak fungují. E, v tuto chvíli je to tak, že v některých odvětvích 70% e, podíl obratu představují služby. Například v automobilovém průmyslu tomu tak je. 20 eh, to znamená, jasná odpověď zazní příští rok v té strategii pro průmysl, ale nemůžeme neustále hovořit pouze o výrobě, o té fyzické výrobě eh, produktů. Jak jsem řekla, musí to být komplexnější. Pokud jde o energetiku, na toto téma tu zazněla celá řada otázek. Za prvé, my nepřijmeme nárůst cen energie. Za druhé, to je hlavní cíl eh, naší Unie pro energetický trh. Já jsem přesvědčena, že klimatická politika nejde proti eh, investicím a vývoji hospodářství. My si nemůžeme dovolit zabít náš průmysl, ale zároveň si nemůžeme dovolit žít eh, ve společnosti, kde se nerespektují klimatické cíle. Ráda bych vám připomněla, že ty cíle na vysoké úrovni a s tím zpětá rozhodnutí jsou přijímána radou a následně se tedy dostávají do komise. Revize ETS, která byla navržena pro červen roku 2017, nyní tedy je předmětem diskuzí mezi legislativními orgány a ta diskuze bude pod pokračovat. My se k tomu budeme snažit přispět co možná nejvíce. Stejně tak jsme činili i v minulosti. Pokud se podíváte na ty předešlé návrhy, které komise předložila, a pokud se podíváte na to, co se nyní tady dostalo do rady, co je výsledkem těch jednání, tak zjistíte, že je tam podstatný rozdíl a to je naše zásluha. Já vím, že to není dostatečné pro z hlediska průmyslu, ale dneska dopoledne jsem měla několik setkání eh, se zástupci odvětví, která jsou energeticky náročná, intenzivní. Diskutovali jsme o tom, jak bychom mohli lépe Eh, koncipovat revizi ETS. Já bych chtěla být zastáncem evropského průmyslu a slibuji vám, že budu naslouchat všem partnerům, všem zúčastněným stranám. Jak jsem řekla, Evropa si nemůže dovolit vzdát se svého průmyslu, ale zároveň se nesmíme vzdát ani svých ambicí a já v tomto uh, tvoji, svoji pozici trochu měním. Nemůžeme se vzdát svých ambicí v jiných oblastech, ani v oblasti klimatu, protože svět se velmi rychle mění. Uh, já jsem hovořila o automobilovém průmyslu v roce 2030, bude svět úplně jiný, ale musíme projít tímto obdobím několika let, eh, tak abychom tedy byli na té, abychom to koncipovali správně, abychom měli jistotu. Samozřejmě, že musíme intenzivně přemýšlet o energetické účinnosti. Můžeme využívat jiná paliva, můžeme kombinovat výrobu tepla a energie, elektrické energie. To všechno tedy bude prezentováno eh, a bude se o tom diskutovat v radě. Přidělování povolenek v rámci ETS. To samozřejmě závisí na rozhodnutí Rady. Evropská unie může kompenzovat nepřímé náklady, to je dobrá myšlenka, ale eh, je potřeba zajistit rovné podmínky na jednotném trhu s energií. To je také zásadní. Určité bude velmi obtížné tuto eh, myšlenku prosadit v radě, to vím už nyní. Pokud jde o ocelářství a Čínu, pojmu to společně. Vy jste hovořili o jiných odvětvích, o tom, že i další odvětví se snaží bránit proti nekalým obchodním praktikám. Ano, je na snadě, že musíme i nadále využívat všechny dostupné nástroje, tak abychom chránili uh, evropské výrobce oceli. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekli o evropském ocelářství. Antidumpingová opatření a příslušné mechanismy musíme posílit. Eh, my jsme tedy zvýšili jejich eh, počet. Já vím, že ten proces je dlouhý. My jsme navrhli balíček pro modernizaci nástrojů na obchodu, eh, obranu obchodu. Je to tedy blokováno v radě. Já jsem včera hovořila eh, s nizozemským předsednictvím a nutno říci, že to je tedy jediná věc, kde se nám to nepodařilo posunout směrem vpřed, kde se nám to nepodařilo podařilo prosadit, protože mnoho členských států se vůči tomu staví na odpor, dokonce i e, ty členské státy, které hlasitě hovoří o obraně našeho ocelářství. Komise se tedy snaží, Evropský parlament se také snaží, e, tím, že to podporuje. Rada je do toho zapojena do celého toho procesu, ale jak už jsem řekla, ne všechny členské státy Eh, souhlasí s naším myšlením. My jsme urychlili rozhodovací proces o antidumpingových nástrojích. Nyní tedy eh, je to 6 měsíců, začali jsme na 9 měsících, ale není to moje zodpovědnost. Obchod eh, tedy spadá do portfolia komisaře pro obchod, ale jak už jsem řekla, bylo to alespoň o něco zrychleno. Pokud jde o Čínu a status, status či, tržní ekonomiky, zatím nebylo o ničem rozhodnuto. Měli jsme první výměnu názorů v kolegiu komisařů, pokud je o udělení statutu tržní ekonomiky e, v Číně. Komisaři se na tom neschodli. Víte, jaký je můj osobní názor? Já si myslím, že Čína tržní ekonomikou není a měli bychom se zamyslet nad nějakým sofistikovaným, sofistikovanějším řešením. V tuto chvíli mohu říci pouze, pouze to, že musíte být trpěliví, brzy bude předložen návrh komise. Ještě jednou říkám, že moje názory na tuto věc jsou známy a za několik týdnů tady budeme muset dospět k nějakému kompromisu a já doufám, že se tak stane, že se nám to podaří. Mám těch papírů bohužel moc. program Kosme. Ano, nyní tedy vidíme první výsledky eh, fondu pro strategické investice. Já jsem několikrát zdůraznila, že potřebujeme průmyslové projekty, ne pouze projekty z oblasti infrastruktury. Eh, členské státy by měly předložit svoje návrhy a oni je také předkládají je, jsou tu ty průmyslové projekty, ale zároveň musíme konstatovat, že EFSI má tedy takovou tu e, část pro malé a střední podniky, část peněz je určena malým a středním podnikům. To znamená, že to je velká příležitost pro malé a střední podniky. V tuto chvíli je to tak, že se podepisují smlouvy mezi e, národními zprostředkovateli v jednotlivých členských státech a Samozřejmě, že ten proces se zrychluje. Eh, pokud jde o kosme, Musím to ještě jednou otevřeně říci. Já nejsem plně spokojena s tím, jak funguje program Kosme. Je to dobrý nástroj, 8 eh, miliard euro, musíme ho podporovat protože eh, jsme díky tomu financovali celou řadu dobrých projektů, ale bohužel eh, musím konstatovat, že bychom měli jinak koncipovat, eh, možná ne až tak způsob, kterým ty peníze tečou, ale měli bychom nově koncipovat ta hlavní kritéria a hlavní příjemce peněz v příštím roce, protože se domnívám, že bychom se měli mnohem více soustředit na digitální inovativní část našeho hospodářství a e, na celý ten průmyslový řetěz, řetězec průmyslové výroby. Pokud jde o železniční dopravu a s tím spojený průmysl, to, co řekla paní Werner, bylo zásadní. Evropská komise představila čtvrtý železniční balíček pod heslem Shift to Rail. Eh, to je to partnerství, eh, které v tuto chvíli funguje. Je to součást eh, řešení, součást odpovědi na to, jak zvýšit naši konkurenceschopnost a posílit inovace. V tuto chvíli tady mohu říci pouze to, že jsem velmi otevřena spolupráci na této věci. Pozice komise byla představena minulý týden a iniciativy jako Shift to Rail nebo čtvrtý železniční balíček by mohly být chápány jako potenciální posila pro konkurenceschopnost e, evropské železnice. Co jsem vynechala? Střelné zbraně. návrh se opírá o nejlepší řešení ze členských států. Nyní se o tom diskutuje v Evropském parlamentu a v Radě. Rada pro eh, vnitřní záležitosti 9. června se na tom shodla. My tedy vidíme, že samotná národní legislativa nestačí. Snažili jsme se tedy pozvírat ty nejlepší příklady toho, co v Evropě v tuto chvíli platí a funguje a snažili jsme se to složit do jednoho balíčku. Já si myslím, že je to velmi důležité. Vím, jaká je pozice eh, těch lovců, myslivců, ale budu eh, se tedy snažit o to, abyste tento balíček přijali. Já si myslím, že to víceméně všechno. ETS a kritéria, benchmarky. Ano, i to je tedy předmětem legislativního procesu ETS. To je odpověď panu Nikovi. Jak už jsem řekla, v tuto chvíli se v tom velmi angažujeme, já osobně i e, moje moji spolupracovníci. Angažujeme se v diskuzi o ETS a nezbývá mi, než zopakovat to, co už jsem říkala mnohokrát. Je velmi snadné kritizovat komisi za její návrhy, útočit na ní. Ale e, všichni víme, že první návrhy a ty první hlavní myšlenky jsou přijímány radou na vysoké úrovni. To znamená, že pokud následně slyším stížnosti od ministrů, kteří zodpovídají za průmysl a za hospodářství, tak bod číslo jedna jsou tedy klimatické dohody, například ta z Paříže, a dohody o ETS a o energetice, které byly přijaty na vysoké úrovni v Evropě. To znamená, že komise v podstatě pouze provádí to, co bylo rozhodnuto na vysoké úrovni. A já si myslím, že není spravedlivé, není fér, když se v tomto ohledu eh, komise kritizuje, byť já samozřejmě vždycky stojím na straně průmyslu, byť si zároveň myslím, že svět se mění a že za několik let, eh, dejme tomu v období roku 2030, náš průmysl bude vypadat úplně jinak. Pokud se mě ptáte na uhlí, tak já si myslím, že společně se členskými státy se musíme snažit o takové strategie, které přispějí ke změně, k nové koncepci našeho průmyslu a našeho systému eh, energie, energetiky. O to se tedy snažíme v různých iniciativách, které komise předkládá. Podle mě je to tak, že průmysl vždycky musí sehrávat primární roli. Děkuji, paní komisařko. Děkuji vám za ty rozsáhlé odpovědi na naše dotazy. Děkuji vám za vaše komentáře a doufám a jsem si jist, že se nám tedy podaří připravit další schůzku na podzim, protože se musíme připravit na příští rok, na rok 2017. A tyto přípravy musíme podpořit velmi eh, podrobnými diskuzemi. Děkujeme tedy všem kolegům, kteří se diskuze zúčastnili a přeji vám tedy všechno dobré do vaší práce eh, a měli bychom se vidět alespoň dvakrát za rok. Děkujeme vám, paní komisařko. Um, Milí kolegové, dámy a pánové, další bod, velmi důležitý. Priority výboru ITRE v rozpočtu na rok 2017. Zmínil jsem před chvilkou, že bychom se měli připravit na rok 2017. Program komise, program EU, program parlamentu na příští rok. A také náš strukturovaný dialog s komisaři. Avšak eh, rozpočet na rok 2017 bude velmi důležitý. Víme názorů s panem Jencem Gajerem, zpravodajem výboru pro rozpočet, zpravodajem rozpočtu EU na příští rok. Pan Gajer je zde. Chcete něco říci? Velmi stručně. Mám obecnou otázku, pane předsedo. Nechci přerušovat eh, naši práci, ale pan Gajer tu není. Tedy na závěr tohoto bodu mám jednu otázku. Když dovolíte, je to na jednu minutku. Pane předsedo, že to někdy opravdu zvláštní. Někdy člověk nedostane odpověď na své otázky. Já jsem jasně, možná nepodložil otázku jasně. Možná to eh, paní komisařka nepochopila, ale nedostala jsem odpověď. Chci říci, že komisaři a experti, když sem přicházejí a když jim kladem otázky, tak by nám měli odpovědět. A pokud eh, ta otázka není jasná, tak nám to řeknou. Paní Toja, vaše otázka nebyla jasná, položte ji znovu. Je to metodická otázka pro naši práci důležitá. Takže Paní mě vůbec neodpověděla. Odpověděla, zapomněla odpovědět na celou řadu otázek. To jsem chtěla říct. Já si nepamatuju všechny otázky a pro mě je obtížné říci, zda všechny otázky byly zodpovězeny. Paní místo předsedky je evidentní, že při všech dalších setkáních s komisaři na závěr posledního slova evropského komisaře či komisařky, tak se vás zeptám, zda chcete zopakovat otázku, protože jste nedostali odpověď. A potom mi bude jasné, protože mi to zatím jasné není. Někdy kolegové říkají, ano, prosím, pane předsedo, já bych se něco chtěl zeptat. A já dám slovo po vyjádření komisařky. Tentokrát žádná žádost nebyla. Ani po poslední vyjádření komisařky. Nikdo nereagoval. V budoucnosti se s vás zeptám, milí kolegové, máte otázku, která nebyla zodpovězna, Ne novou otázku, či to můžeme být další dvě hodiny, ale dřívější otázku, která nebyla zodpovězena. To bude do budoucnosti náš postup. To byl skvělý návrh, budeme tak postupovat, paní Toja. Protože jsem pochopila, že nemáte dost odvahy, abyste to řekla na místě. Dobře, dobře. Není to nedostatek odvahy. Souvisí to se, se zdravým, se správným vychováním. Takže rozpočet bod 16. Pokud jde o no, došlo k poradě od postavení, o stanovisku teda v trialogu, je to velmi důležité, pokud chceme upřednostnit naše nejdůležitější témata, tak eh, potřebujeme rozpočet, který bude schopen reagovat na naše priority. Dovolte mi připomenout vám všem, že komise předloží návrh rozpočtu 1. července o měsíc později, než bylo očekáváno a nová lhuta pro pozměňovací návrhy pro jednotlivé rozpočtové položky bude 5. července ve 12 hodin. Tak jsme to posunuli, posunuli jsme rozpravu i termín. A hlasování ve výboru ITRE bude 12. července. Chtěl bych se vás zeptat. Všechny pozměňovací návrhy, je mi to líto, v angličtině. Neměl bych se to omlouvat, ale bude to asi určitá komplikace pro vás, a tomu rozumím. Ale nejsme schopni přeložit pozměňovací návrhy z jednotlivých jazyků do angličtiny, protože na to bychom potřebovali tři týdny. A v případě několika dnů mezi termínem pro pozměňovací návrhy a hlasováním potřebujeme všechny pozměňovací návrhy v angličtině. Takže na to buďte připraveni. Takže termín 5. července 12.00. Dovolte mi také říci, že nemáme moc času. První trialog bude 13. července, ale náš zpravodaj to určitě uvede. A zřejmě půjde o obecná doporučení, stanovisko ITRE bude v těchto doporučeních našeho zpravodaje z, roz, z rozpočtového výboru. Takže je důležité zahrnout priority ITRE. A pro naši diskusi vy bude to velmi důležité, protože náš zpravodaj je může využít ve svých doporučeních i pro první trialog. Pane Gajere, chci vám dát slovo na začátek naší debaty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Situaci jste velice přesně schrnul. Běžně bychom již byli, běžně bychom v podstatě již asi tři týdny pracovali eh, s pomocí návrhu rozpočtu na rok 2017. Zabývali bychom se tedy návrhem komise na rozpočet na rok 2017, ale komise oddálila od čtyři týdny zveřejnění návrhu rozpočtu. Oficiální důvod zní, že komise eh, ještě eh, není hotová s kalkulací nákladů pro, upr- politiku pro uprchlíky a 25. června toto má být předloženo, představeno, ovšem to ne vůbec vlastně nesouvisí s tím, že zveřejnění návrhu rozpočtu je po britském referendu. Kdo má pocit, že by to nějak s tím mohlo souviset, tak jistě naprosto komisi jaksi škodí nebo není to spravedlivé vůči komisi. My ze strany Evropského parlamentu od konce dubna o té rozhodnutí na plénu. V dubnu máme jasný postoj Evropského parlamentu, co se týče našich očekávání na rozpočet. Máme naše hlavní směry, naše pokyny k tomuto tématu. Já jsem velice rád, že to bylo přijato za široké podpory našeho parlamentu a tyto pokyny nás budou vést v rámci naší argumentace až k přijetí rozpočtu, ke kterému dojde, doufám, ne příliš pozdě tento rok. A pak máme, a to bych rád ještě připomenul, situaci, kdy rozpočet na 2016, který nyní provádíme a který čelí eh, speciálním výzvám v této souvislosti, eh, upozorním pouze na ty velké finanční potřeby, které vyvolala uprchlická krize v okruzích okruhu čtyři, což je zahraniční politika. To se týká um, odstraňování příčin migrace a okruh tři, to je zejména vnitřní politika, která se zabývá tím, jak ulehčit členským státům, jak jim odejmout tu zátěž v oblasti uprchlické politiky, politiky. Takže tyto dvě okruhy jsou skutečně byly pod velmi využívány a marže jsou již naprosto vyčerpány. Vůbec nemáme žádný manevrovací prostor, co se týče finanční perspektivy a mezi tedy tou finanční perspektivou a tím konkrétním rozpočtem 2016. Všechny ty krize pokračují dál. Já bych byl rád optimištější se svým pohledem na budoucnost, ale není to možné. Bohužel nemáme žádné známky toho, že by příčiny uprchlické krize mizely nebo se řešily nebo že by se politice dařilo odstraňovat příčiny té uprchlické krize, takže musíme předpokládat s tím, že velká část výzem, kterým čelíme letos, před námi bude i v příštím roce. A to bude samozřejmě souviset i s tím, že bude odpovídajícím způsobem muset být využit rozpočet. V Evropě jsme ani ve všech členských státech ještě nepřekonali ekonomickou krizi. A v tomto kontextu bych rád připomněl ještě jednu věc a totiž v jakém politickém kontextu se pohybujeme, jak vypadá tedy ta rovnováha institucí. Evropský parlament pomocí současného střednědobého finančního rámce prosadil speciální finanční nástroje. Máme tady nejas, nedojasněné situaci s radou v tom smyslu, zda ty zvláštní finanční nástroje půjdou nad stropy rozpočtového rámce, to je ta známá formulace, kterou máme v každém usnesení o rozpočtu, a totiž, že ty speciální nástroje chceme mají jít above, above a beyond, tedy nad ten rámec, eh, a nebo zda to chceme vidět jako rada, a totiž, že to musí dodržet ty rámci, ty stropy toho střednědobého finančního rámce. To je tedy rozdíl mezi námi a radou, ale upozorňuji, že eh, rozpočet bychom nezvládali již nyní, pokud by býval tehdy Evropský parlament si tyto zvláštní finanční nástroje neprosadil. Již nyní bychom nezvládali. To je tedy důležitá věc, důležitý kontext v souvislosti s rozpočtem. A další věc, a se více blíží každodenní práci tohoto výboru. Stále ještě musíme nalézt peníze pro to, abychom eh, my eh, dokázali tedy zaručit tu záruku pro EFSI. My jsme zmobilizovali pro tu záruku 3,8 miliard eur ale potřebujeme 8 miliard, takže tady ještě velká částka, aby budeme muset kompletně zmobilizovat těch 8 miliard a nějak to nalézt v těch příštích rozpočtech. A to ještě vůbec nehovořím o dalších finančních potřebách, které vyplývají z facility pro Turecko a dalších výzev, které pravděpodobně se ještě objeví. Podle mne je stále jasnější a stále jasněji se ukazuje, že momentální střednědobý finanční rámec je to, co my říkáme v Německu, že mě je to něco, co je naplánováno, protože bude všechno v pořádku, že bude vše krásné, vše půjde, nebudou žádné problémy, jenomže tak to prostě není. Možná se tomu tak zdálo v roce 2013, ale nyní tady máme trvalé krize a výzvy, které prostě plynou z těchto krizí právě pro rozpočet. Toto vše jsme zdůraznili v našich pokynech a navrhli jsme s cílem zdůraznit evropskou přidanou hodnotu rozpočtu, abychom používání rozpočtových prostředků více propojili s hospodárně politickými zprávami komise a s návrhy, které e, ona v nich sděluje. Takže je určitá, ekonomic, určitá ekonomická perspektiva. Poslední byla z podzimu roku 2015, pak máme výroční zprávy o růstu Dále existuje evropský semestr a myslím si, že by bylo velmi vhodné z naší strany, abychom vytvářeli více synergií mezi rozpočtem a mezi veškerými ekonomicko-politickými nástroji, které jsou představeny v těchto zprávách tak, abychom skutečně dosáhli lepší evropské přidané hodnoty. Neříkám, aby jednotlivá doporučení pro eh, konkrétní země z evropského semestru byla přebírána jako jednak u jedné, vůbec ne. Ale když tady Evropský parlament by se vlastně takto sám odsoudil k mlčení. Ale bylo by asi vhodné je více brát na vědomí a rozpočet tomu nějakým způsobem přizpůsobovat. Já si myslím, že je to vhodné a máme to také v našich pokynech, které přijal parlament. K tomu je, se předává ještě další problematika. Veškeré ty eh, klíčové oblasti, které vyplízejí ze strategie Evropa 2020, například zaměstnaná, eh, iniciativa pro zaměstnanost mládeže, která mít, eh, má běžet ještě dále, boj proti chudobě, tady máme cíl v rámci strategie Evropa 2020, zejména u dětí, bychom měli se postarat, abychom ten cíl naplnili. A pak ty finanční toky, které má rozpočet, a to je situace, v oblasti plateb. Ke konci posledního dobrého finančního rámce jsme tady měli obrovskou horu neuhrazených faktur, kterou postupně odbouráváme, protože nový střednědobý finanční rámec poskytl eh, čerstvé peníze, ale připomínám, že se nám tady otevírá jakási mezera. Mezera mezi 9,7 miliardami eur, což jsou platby, a proti tomu máme závazky, které jsou asi o 50 miliard vyšší. Tedy prostředky na závazky jsou vyšší než prostředky na platby, což tedy bude fungovat pouze v případě, kdy se vlastně nerealizují, nebudou realizovat pro, eh, projekty, které jsou už politicky naplánovány a budou to tedy projekty ve vyšší toho rozdílu, což je 50 miliard eur. Ovšem rada se k tomu staví velice nepoliticky. Já si myslím, že v roce 2017 se nám to ještě neprojeví, ale v těch letech poté ty, ty RAR, rest a liquide, ty neuhrazené závazky, jak se tomu technicky říká, tato hora neuhrazených faktur, kterou vlastně můžeme vždy pouze zaplatit pomocí čerstvých peněz toho roku, který přijde pak, se nám bude opět schromažďovat. Takže my se snažíme nějakým způsobem rozumně rozpočet sestavit a já jsem velice napjatý, co k tomu řeknou kolegyně a kolegové. Děkuji mnohokrát. Dobře, děkuji. Rád bych začal pozicí našeho výboru, eh, které tedy bylo formulováno dneska dopoledne. Rád bych zmínil ty nejdůležitější body. Byl bych rád, kdyby výbor ITRE Eh, konstatoval, že aby nebo že rozpočet na rok 2017 musí podporovat inkluzivní růst. To znamená nutné financování, nezbytné financování. Nejlepší návrh eh, jsou více leté programy jako Kosme, Horizon 2020. Je naprosto nezbytné, abychom zajistili jejich financování. Občas se nějaké problémy s jejich financování objevují. Kromě toho voláme potom, aby se doplnily rozpočtové linky v horizontu 2020 a v nástroji pro propojení Evropy. To je naprosto důležité a e, chceme to ještě jednou zdůraznit. Agentura ENISA pro bezpečnost cítí. My zodpovídáme za bezpečnost a, domní, a velmi e, seriózně přemýšlíme o a, bezpečnosti z tohoto hlediska. Myslím si, že bezpečnost sítí je klíčová pro dobré fungování e, evropského hospodářství. E, rádi bychom také dokončili jednotný trh s energií. To je naprosto zásadní a je to podmínka pro naplnění cílů energetické unie. To znamená projekty společného zájmu. To je pro nás také velmi důležité. Jejich cílem je diverzifikace zdrojů energie, dodavatelských cest a také konektivita jak v oblasti plynu, tak v oblasti elektrické energie. Další otázka ACER, to znamená Agentura pro spolupráci energetických regulátorů. To má také klíčový význam, pokud chceme dosáhnout eh, plně rozvinutého trhu s energií. Dostatečné zdroje pro a CER jsou naprosto nezbytné. ENISA a ACER, to chci ještě jednou zdůraznit. A kromě toho bychom rádi připomněli význam programu ITER. Určitě padnou v nejbližší době jistá rozhodnutí. My o tom diskutujeme s výborem eh, pro kontrolu rozpočtu. Budeme o tom opět diskutovat za několik týdnů, je důležité, abychom takovéto téma neupozadovali a paní místopředsedkyně komise Georgieva říká, že ten rozpočet by měl být zaměřen na výsledky. To je velmi důležité, ale rád bych se zeptal, co to znamená konkrétně v naší politice, v oblasti našeho portfolia. Co to znamená konkrétně a v praxi. Myslím si, že to by nám mělo být jasnější. A další věc, synergické efekty mezi horizontem 2020 a všemi dalšími rozpočtovými zdroji. V oblasti výzkumu, inovací, především e, synergie s iniciativou pro inteligentní inovace. Myslím si, že tady nebo inteligentní eh, specializaci. Já si myslím, že to jsou tedy ty nejdůležitější věci z eh, pohledu eh, výboru ITRE. O tom jsme dnes dopoledne hlasovali a nyní bych byl rád, kdyby zazněly komentáře od členů výboru ITRE. Kdo by se rád chopil slova, kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu, bude to pro mě eh, důležité. Vidím tady paní Kapel. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkovala panu Gajerovi za velmi otevřená slova, za realistické zhodnocení toho, co nás čeká na konci roku 2016 a co nás očeká, co nás čeká, pokud jde o rozpočet eh, na rok 2017. Já si myslím, že uděláme dobře, pokud se k tomu postavíme velmi pragmaticky, realisticky, nemá smysl, eh, pokud eh, o tom budeme hovořit tak optimisticky, jako za těch ideálních podmínek, tak jak jste o tom hovořil vy. Já si myslím, že to je naprosto jasné. Pan předseda o tom také hovořil a i vy jste o tom hovořil. Těch 50 miliard u závazku. To všechno se snižuje vzhledem ke všem těm projektům, eh, kterým se chceme věnovat v našem portfoliu, to znamená v oblasti eh, průmyslu. Eh, jsou to projekty týkající se digitalizace, energetiky, ITER. Není přijatelné, aby se tyto závazky snižovaly prostředky na závazky se nesmí snižovat pro realizaci digitální a energetické unie, eh, pro veškerou infrastrukturu, která je k tomu potřeba, eh, budeme potřebovat spíš víc než míň. A proto, si domnívá, proto se domnívám, že máme před sebou velký úkol, pokud je o střednědobé plánování. Výbor ITRE eh, se na tom dokáže shodnout. To se dneska ukázalo. Dneska jsme, jak řekl pan předseda, odhlasovali mandát pro trojstraná vyjednávání. Ten rozpočet bude něco stát, protože je zaměřen na výsledky a my tedy Uvidíme, jak vy to ve vašem výboru vyřešíte. V každém případě jako Evropský parlament budeme stát před velkými úkoly, před velkými výzvami a odpovědi. V tuto chvíli ještě k dispozici nejsou, budeme je muset najít a já vám eh, tedy přeji při tom hledání všechno dobré. Děkuji a pan Maragal, prosím. <clears throat> Thank you, President. Um, si bude ser, sí. Děkuji, pane předsedo. Pan Gajer. se vyslovil proto, nebo hovořil o tom, že provádění rozpočtu se spožďuje a že toto spoždění souvisí možná s referendem v Británii, ale já si myslím, že problémem je i uprchlická krize, uprchlíci. Myslím si, že je to tedy výraz nebo projev cynismu, že eh, tedy propočítáváme ty prostředky a tím zdůvodňujeme ten, to spoždění. Zároveň si nemyslím, v souvislosti s britským referendem, že bychom tady měli být obezřetní. Nesmíme být příliš opatrní já si myslím, že potom by to tedy mohlo být na prázdno. Pane Gajere, já jsem vám naslouchal a souhlasím s vaší analýzou. Pouze bych k tomu chtěl doplnit několik poznámek, které již e, zmínil pan předseda. V příštím roce se bude revidovat víceletý finanční rámec. Možná, že se jedná o formální záležitost, ale musíme si dát pozor na to, jak se to projeví v rozpočtu na příští rok. Na to se musíme zaměřit. Kromě toho máme před sebou velmi obtížná jednání, která budou probíhat v průběhu roku. Samozřejmě, že můžeme rozšiřovat eh, ten seznam nejrůznějších iniciativ, petic, všechno, co tu zaznělo, je správné, ale já bych k tomu chtěl ještě něco doplnit. Nová koncepce energetiky. Energetická transformace. Já si myslím, že musíme jednat tak, aby tento přerod byl vůbec možný. Strategie Evropa 2020 by se měla opírat především o inovace a i my se na ně musíme zaměřit. Musí to být těžiště naší práce. Jde především o to, aby programy podporovaly výzkum a vývoj. Na jedné straně je to pro, program eh, eh, Horizon 2020, nástroj pro propojení Evropy. Na straně druhé Tato diskuze nepochybně ovlivní i diskuze o víceletém finančním rámci. Dobře. Půjčky to je jedna věc, záruky jsou jiná věc, byla řeč o synergických efektech. A podle mého názoru to musí ovlivnit i diskuzi, která se bude týkat soudržnosti a konkurenceschopnosti. Musíme postupovat odpovědně a musíme se snažit vytvořit rovnováhu, rovnovážný stav. Není možné, abychom tyto finanční nástroje neustále předkládali jako univerzální odpověď, univerzální řešení všeho. EFSI eh, funguje rok a nemyslím si, že právě EFSI je řešením pro všechny problémy. V tomto ohledu musíme být velmi opatrní. A kromě toho mám na srdci ještě jeden komentář. Domnívám se, že eh, konference stran 1.20 eh, musí hm, tedy být spjata s konkrétními cíly, kterých musíme dosáhnout, na tom se všichni shodnou. Ale pokud jde o ITER, tak v této souvislosti nejde pouze o tom, abychom převzali zodpovědnost. Vyjádřil se k tomu ostatně už i Evropský účetní dvůr. Já si myslím, že tady bychom tedy neměli přijímat eh, žádné pozměňovací návrhy, které ještě přilejí olej do ohně. Prosím, pan Royal. Bych chtěl také poděkovat panu Gajerovi O finančních otázkách je nejlépe vždy hovořit otevřeně a jasně. A když tady vidím ten tedy nadbytek 50 miliard, a pak veškerá ta další přání ze všech dalších výborů a tendence možného vývoje v lepších příštích letech, kde pravděpodobně se na nás nahrnou ještě dodatečné problémy, tak eh, musím říci, náš výbor a zejména veškeré výbory a hlavně výbor pro rozpočet si musí zvážit, jak by se tady dalo v rozpočtu ještě ušetřit, nebo to chápu špatně. Jsou tady nějaké úvahy, jakým e, způsobem by šlo tady nějakým velkým způsobem ušetřit, abychom se vyhnuli této pasti, protože jinak to prostě nebude vycházet, pokud jsem to správně pochopil. Děkuji, pan Benito Ziloaga. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, estamos en ese momento en el que... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že momentálně tedy, když hovoříme o rozpočtu pro příští rok, eh, tak eh, si myslím, že je to velice důležité období, nebo si můžeme tedy naplánovat různé cíle na příští rok. Pokud ovšem nemáme rozpočtovou položku, která to podpoří, tak to celé k ničemu nebude. Veškerá debata o rozpočtu je nejenom důležitá, co se týče výdajů, ale musíme hovořit také o příjmech rozpočtu. Jsme proto, aby byl rozpočet Evropské unie navýšen, ale musí fungovat pružně, aby mohl rychle a dobře zareagovat na krizové situace, jako je například současná krize uprchlická. A dále potřebujeme pokrokový a spravedlivější systém. Nemůžeme být závislí pouze na soukromých investicích a finančních nástrojích, neboť si myslím, že z toho mají užitek jenom někteří. A také rentabilita takovýchto projektů nevždy je řádným způsobem zajištěna. Tato debata se musí věnovat také tématu rozpočtová kapacita eurozóny a samozřejmě také víceletému finančnímu rámci, neboť vše spolu souvisí a patří to tedy do té výdajové stránky. My předkládáme pozměňovací návrhy, pomocí kterých bychom chtěli dosáhnout toho, aby zejména došlo k navýšení investic. Mám Rozpočtové prostředky pro Horizon 2020 byly sníženy, to je podle mne chyba. Pak investice do výzkumu, ta je podle nás přidanou hodnotou pro nás průmysl a náš průmysl musíme podporovat. Také nesmíme zapomínat na cíl, který jsme si stanovili, který spočívá v tom, že vytvoříme trvale udržitelný produkční systém, který bude ekologičtější. To by se mělo opřít o obnovitelné zdroje energií a ne o projekty, které jsou poněkud pochybné. Podle nás ITER není zcela bez otázek či snahy se opřít o plyn se zemním plynem, který každoročně klesá. Děkuji. A nyní má slovo pan Gajer. Vaše odpovědi, reakce a závěrečná slova. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Eh, vycházejte z toho, že stanovisko, ty příspěvky, které jste poskytli, mají mou podporu, pokud se tady výslovně nevyjádřím v opačném smyslu. Jsem zástup, záhradník v tomto výboru a proto e, zájmy vašeho výboru jsou mi skutečně blízké, jistě asi bližší než zájmy jiných výborů. Ale je pravda, že, a říkal to také pan Royal, je pravda, že každý výbor má celý dlouhý seznam svých přání, kterými je předkládá, vše mají individuálně dobře odůvodněno, já to chápu, ale nemohu vám slíbit, že na konci po vyjednávání s radou budu mít pro každý výbor v kapse vánoční dárek. To vám prostě nemohu slíbit. A já patřím k lidem, kteří si myslí, že by politici měli říkat pravdu. Náš zásadní problém, pane Royle, nespočívá v tom, že kdybychom nedokázali šetřit. Náš no problém spočívá v tom, že členské státy nejdříve řeknou, ve střednědobém rámci se musí EU obejít s méně penězi, ale od roku 2013 pomaždí každý, s každou novou politickou výzvou pak vždy říkají, tady ale co to musí platit z evropského rozpočtu a pokrýt. Je to třeba z něj pokrýt. Co to znamená? Nemůžete současně říkat, že dostaneme méně peněz a zároveň více úkolů. To prostě nejde. Do určitého bodu to ještě do určité míry to vychází, ale to už jsme již překročili a jsme v té fázi, kdy už to prostě nevychází. Tedy členské státy si tady musí tedy rozhodnout, co již nechtějí financovat pomocí EU, anebo z toho musí vyvodit ten opačný závěr a navýšit to financování. Já tady jinou cestu nevidím. Dostali jsme od členských států úkoly, jedna, které vyplývají ze smluv a dále, které vyplývají z rozhodnutí rady. A my tady s nejlepším svědomím chceme se těchto úkolů chopit. A nebylo by odpovědné z hlediska rozpočtové politiky, kdybychom řekli ano, rada se rozhodla, že přecílíme 160 tisíc uprchlíků, ale my prostě na to rozpočtové prostředky nedáme, protože je možné, že nám to nevychází na, ke konci roku, když ty prostředky budou volné, pak je tam můžeme tedy přerozdělit, ale na začátku prostě musíme být seriózní a správně hospodařit a říct si prostě, co z rozpočtového z hlediska možné není financovat, nebudeme. Takže říkám, pokud se potom ex post objeví nějaké nové možnosti, prostředky, tak můžeme přesouvat ty peníze tam, kde nejsou potřeba, je odejmout, přesunout. ty, my to také vždy děláme, ale pak se dostáváme skutečně do situace, kdy, kdy již těch požadavků na nás je příliš a není možné to nějakým způsobem kreativně dořešit. Co se týče ITERu, právě tento výbor prosím o to, abyste byli poněkud klidnější a upřímnější. Co se týče tohoto projektu, a já to chci říct zcela jasně, já ho podporuji, ale je ve velice obtížné situaci. Vedlo to k tomu, že Evropský parlament od, od, nedal absolutorium té agentuře, která se stará o projekt ITER. Pokud nyní tady společně s komisí se shodneme na tom, že ITER v roce 2017 potřebuje méně peněz, než jak se původně předpokládalo, a to proto, protože je skutečně to spoždění v té realizaci je obrovské. A poté si rozhodneme, že ty peníze, které byly původně naplánovány na ITER, odebereme a budeme tím financovat něco jiného, tak to není důvěra projevená, nedůvěra, promiňte, projevená tomuto projektu a také to není začátek konce tohoto projektu, ale není to nic jiného, než rozumné zacházení s rozpočtovými prostředky, protože pokud víme, že tolik peněz na ITER nebudeme potřebovat, tak ty peníze prostě někde jinde můžeme použít smysluplněji, aniž bychom tento projekt zásadně spochybnili. Proto prosím právě tento výbor, abychom o ITERu e, diskutovali s méně předsudky a pokud již nyní víme, že skutečně oni budou potřebovat v příštím roce méně peněz, než jak se původně předpokládalo, tak bych tady prosil o to, abychom e, přijali rozumné roz, rozhodnutí z hlediska rozpočtového a ty peníze nějakým způsobem přesunuli jinam. Tím skutečně neohrožujeme ten projekt jako celek. Já vím, že asi ne všichni se mnou zde budou souhlasit, ale myslím si, že musí být možné přesouvat prostředky, aniž bychom tím porušovali nějaké tabu. To si myslím, že by mělo být možné. Kolega připomněl jednu zajímavou věc, že, a totiž, že finanční nástroje nejsou řešením pro rozpočet. A je to pravda. V mnoha případech jsme předpokládali, nebylo to zcela neúspěšné, že pomocí finančních nástrojů se nám podaří lépe využívat peníze. To také funguje, ale varuji vás, a tady hovořím prosím za mnoho odborníků na rozpočet a připomínám jednu věc. To, že je možné nějakým způsobem vytvářet ty pákové efekty, ty prostředky navyšovat, to je správné. Ale pro mnoha, mnoho členských států je to otevírání dveří pro diskusi, zda by nebylo možné rozpočet dále ještě snižovat. A proto vám říká, mnoho prostoru už nemáme, již nebude možné to nějakým způsobem tlačit dále dolů. A proto vás prosím, abyste doma nevyprávěli něco jiného než zde v Bruselu. Tedy, pokud tady jsme toho názoru, že Evropský rozpočet by potřeboval nějakou další podporu vlastní zdroje, nebo že by se nám vyšly prostředky z členských států, tak bych vám byl vděčen za to, kdybyste tu, tu informaci předávali do našich hlavních měst a do vašich volebních pokrsků, abychom tam ne, se cho, nechovali jako dříve, když jsme vždy říkali, ano, Brusel má příliš mnoho peněz a vlastně ani neví, co s nimi. To by byl zásadně špatný přístup, který nás dovedl do politicky obtížné situace, které EU čelí momentálně. Nebyl to ten jediný důvod, ale byl to jeden z důvodů, takže trochu více upřímnosti by bylo velice vhodné. Ukažujte, že pomocí těch peněz děláme velice rozumné a dobré věci. Děkuji vám za vaše poznámky, které jsou velmi důležité pro nás, pro všechny. Jsou upřímné a závažné. Otevřenost mezi námi je klíčová. A důvěra také. Takže jsem přesvědčen, že to, co jsme si mohli vyslechnout, z vašeho úvodního i závěrečného vystoupení. Bylo velmi důležité, bereme to vážně vzhledem k našim prioritám a k tomu, co je důležité pro náš výbor. Takže vám opět děkuji a nyní přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání opatření na zajištění eh, bezpečnosti dodávek zemního plynu. Je to nové nařízení po nařízení z roku 2010. Dovolte mi říct si úvodem, milí kolegové, několik slov o tomto tématu, o návrhu zprávy. Bylo to přeloženo do všech jazyků před několika dny, takže zpráva je dostupná na internetových stránkách Evropského parlamentu. A to nejdůležitější z mého hlediska, jakožto zpravodaje, je, protože je to legislativní záležitost, takže je důležité vědět, jak je náš obecný přístup, který navrhuji. Naše nové nařízení má tři body, které nebyly zastoupeny v dřívějším nařízení. A chci uvést ty tři body nebudu zabíjat do podrobností. Obě nařízení, zejména to poslední, by se měla opírat o tržní řešení. Tržní řešení je vždy to nejdůležitější. My jsme si to nerozmysleli. Avšak tři věci. V minulém nařízení byl zvolen národní přístup z hlediska bezpečnosti dodávek do každého členského státu v naší Lisabonské smlouvě článek 194 je zapsáno zcela jasně. Bezpečnost dodávek členským státům je společnou odpovědnosti členského státu samotného a Evropské unie jako celku. Tudíž první věc, regiony. Myslím, že jsou správným krokem ku předu A pokud bychom chtěli uvažovat o, o úrovni Evropské unie, a nikoli pouze o národní úrovni, pro zabezpečení našich dodávek, tak je nezbytné jít tímto směrem. Je to v plném souladu s naší smlouvou. Avšak, abychom mohli maximalizovat eh, přínosy regionu, a spolupráce v regionu. abychom posílili pružnou spolupráci členských států, tak jsem doplnil ještě koncept krizového koridoru dodávek. A to jsem rozvinul ve spolupráci s ENCOG, provozovateli přenosových sítí a v kontaktu s komisí. Ten koncept se týká definování koridorů a umožnění spolupráce podél těchto koridorů. Někdy na v délce několika tisíc kilometrů a ne nutně budováním eh, nových plynovodů. Někdy je nutné eh, vybudovat přezraniční propojení, ale pravidlem je definovat stávající koridory. A krizové dodávkové koridory jsou pro několik členských se mnou jeden nebo dva, které jsou podél tedy trasy dodávek plynu, jejich spolupráce může omezit dopad zásadních krizí v dodávkách plynu, tedy minimalizovat dopad zásadních. Proč zásadních? Měli bychom řešit maximální počet obtížných situací vlastními eh, trhy, které budou dobře fungovat, tedy zásadních krizí. Důležitá otázka je solidarita. Každá země musí splnit své domácí úkoly, aby byla odolnější vůči přerušeným dodávkám, ale v extrémních situacích to stačit nebude a potom ustanovení o solidaritě by mělo být využito jako poslední možnost. Což znamená, že přecházíme ze solidarity jako hodnoty k solidaritě jako právnímu mechanismu. A samozřejmě jsem navrhl harmonizovanou definici, která pokryje velmi omezenou skupinu spotřebitelů plynu, minimální počet spotřebitelů plynu. A bude stejný v každém členském státě. Jde o stejné spotřebitele, někdy o stejný počet spotřebitelů. A je proto navržena definice, která bude minimalizovat celkový počet těchto spotřebitelů. A bod číslo 3, transparentnost. Je, už se to souvisí s tím, co známe jako plná dohoda s, s současných smluv s právem EU, zejména u třetího energetického balíčku. Potřebujeme transparentnost a povinnost notifikace u některých klíčových případů obchodních smluv s našimi dodavateli mimo Evropskou unii, protože hovoříme o dodávkách mimo Evropské unie, nikoli, naš, nikoli o našich interních dodávkách. Takže jsem to definoval a také to bylo navrženo komisí A také navrhuji nahradit 40 spotřeby 40 dovo, dovozu a vločit země z Evropského hospodářského prostoru jako naše vnější partneři, jsou to ve skutečnosti naši vnitřní partneři, kteří jsou na stejných trasách jako, jako my, tedy to jsou ty tři nejdůležitější body a změny, pokud to srovnáme s dřívějším nařízením. Děkuji kolegové, eh, stínový zpravodaj paní Griffin za SAD. Děkuji, pane zpravodaji, milí kolegové. Za prvé chci poděkovat Jiřímu za jeho inkluzivní přístup vůči stínovým zpravodajům a pohled na udržitelnost by měl být posílen, energetická účinnost a využití obnovitelných zdrojů je klíčové pro spotřebu zemního plynu a dovozy. Energetická účinnost byla mít vliv na poptávku po plynu a bezpečnostní analýza by měla brát v úvahu také energetické a klimatické cíle Evropské unie v úvahu. voláme potom, aby byly zahrnuty opatření pro snížení spotřeby plynu. Podobně nová plynová infrastruktura by měla reagovat na skutečnou poptávku po plynu, abychom zamezili zablokování situace a tým zdrojům. Také bychom uvítali integrovanější přístup mezi plynem a elektřinou, co se týče bez, bezpečnosti dodávek plynu. Konečně plně podporuji přístup zpravodaje, pokud je o regionální spolupráci a, a plynové koridory pro reakci na krizové situace. Regionální přístup nenahradí národní úroveň. Ta musí být primární, avšak nadnárodní charakter dodávek a, a riziko dominového efektu při narušení dodávek vyžaduje stanovení norem na úrovni Evropské unie pro krizové situace. To je velmi dobrý příklad rozvoje energetické unie a bylo by ostudou narušit užší spolupráci v EU, abychom zajistili bezpečnost dodávek. Celkově za to je důležité vyjasnit, že regiony nezabrání tomu, aby členské státy spolupracovaly s těmi, kteří jsou mimo tento region. Děkuji. Děkuji mnohokrát pan Česák za skupinu EKR. Děkuji zpravodav. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval panu zpravodaji za to, že nám tu představil návrh své zprávy. Všichni vidíme, že to je velmi vydařený a podrobný návrh. Dovolte mi, abych eh, k tomu představil svůj názor. Já se domnívám, že hlavním cílem tohoto projektu by mělo být to, abychom snížili naši závislost eh, na přerušení dodávek, měli bychom harmonizovat standardy dodávek, zároveň bychom měli eh, definovat chráněné záchazníky, měli bychom eh, definovat mechanismus solidarity. Eh, to všechno pan zpravodaj zmínil. Kromě toho bychom měli zaručit transparentnost u všech dlouhodobých smluv se externími dodavateli. Já tedy celkem za to souhlasím s tou pozicí, kterou zaujal eh, pan zpravodaj, především pokud jde o doložku o solidarity a o regionalizaci, protože některé země EU to nezvládají sami, což se ukázalo při zátěžových testech, které pro komise provedla. Řešení, která jsou představena v návrhu zprávy, jsou dobrým výchozím bodem pro další diskuze. Musíme tedy dále diskutovat o nástrojích, které můžeme použít. Pokud analyzujeme konkrétní otázky, tak bych rád pozorně, upozornil na několik bodů. Souhlasím s tím, že úroveň spolupráce mezi členskými státy, která probíhá v tuto chvíli, není dostatečná a právě proto bychom měli po, zavést mechanismus posílené spolupráce. Například bychom měli vytvořit regionální skupiny, měli, Měli bychom provádět odhady rizik, spolupracovat na regionální úrovni, vytvořit reakční regionální plány, a to i na úrovni členských států. Kromě toho bychom měli posílit legislativu, pokud jde o krizové situace, o problémy s dodávkami, měli bychom zavést mechanismus solidarity a doložku o solidaritě bychom měli zavést i do tohoto nařízení, protože se domnívám, že v rámci sdílené kompetence by se to mělo opírat o pravidlo spolupráce a solidarity. Jsem velmi rád, že jsme tedy začali jednat o transparentnosti dodavatelských smluv, myslím si, že díky tomu by se situace měla změnit a zlepšit. Měli bychom analyzovat veškeré smlouvy podepsen, podepsané členskými státy s dodavatelem mimo EU. Samozřejmě, že je tu ještě celá řada dalších bodů, které jsou eh, důležité a které jsou tedy obsaženy v této zprávě. Já osobně předložím některé pozměňovací návrhy, které by měly bezpečnost dodávek energie ještě posílit. Nyní pan Petersen jménem ALDE, který eh, nahrazuje pana Teličku. Pane předsedo, milý pane zpravodaji, milí kolegové, eh, jménem pana Teličky bych rád poděkoval panu zpravodaji za práci na tomto návrhu. Bezpečnost energetických dodávek je velmi citlivé téma a já jsem rád za přístup, který jsme k tomu zvolili. Rád bych nejprve konstatoval, že hovoříme o extrémních situacích, které se statisticky objevují jednou za desetiletí. Je to krizový management, není to žádný postup a v takovýchto případech je nutné mít nouzový plán, krizový plán. E, v tomto případě to e, zahrnuje mechanismus solidarity, mechanismus, který zajistí to, že potřeby e, soukromých domácností a těch nejdůležitějších dalších služeb budou splněny, naplněny. E, musíme to chápat jako nejzaší možnost e, a e, teprve poté, co toto vyřešíme, měli bychom přistoupit k, me, k mechanismu solidarity. Férová kompenzace solidaritu zlepší. Kromě toho vítám to, že tady byly zavedeny ty koridory pro nouzové dodávky, protože to dokazuje, že je to strategický přístup. Kromě toho se domnívám, že bychom také měli eh, posoudit eh, přínos budoucí plánované infrastruktury. Eh, pan Telička se nepochybně velmi těší na to, že bude se stínovými zpravodaji a se samotným s panem zpravodajem spolupracovat na této velmi důležité věci. Děkuji a slovo má pan Javor, který nahrazuje pana Turmese. Děkuji, pane, pane předsedo, jménem pana Turmese eh, bych rád promluvil. Nejprve ho omluvím, nemůže se dnešní schůze účastnit. Eh, vytvoření energetické unie před rokem bylo eh, neseno jedním hlavním cílem, a sice posílit solidaritu a důvěru mezi členskými státy. Návrh komise o bezpečnosti dodávek plynu je v tomto ohledu velmi dobrým návrhem protože eh, principy vtěluje do konkrétních provozních mechanismů. Nové nařízení posílí důvěru, eh, posílí regionální spolupráci a také eh, solidaritu vtělí do zákona. Regionální spolupráce je dobrá, my v tomto souhlasíme s návrhem komise, musíme se musíme si uvědomit to, že členské státy tady e, spolupracují při vytváření e, preventivních e, opatření a při vytváření operačních plánů. Bezpečnost dodávek plynu se nezastaví na hranicích. Je to nadnárodní eh, záležitost a eh, členské státy musí mít jistotu pro případ přerušení dodávek. Musíme tedy v rámci nařízení definovat jednoznačný a eh, solidní mechanismus, který zajistí fungování solidarity. Musí tady být společná definice toho, kdo jsou chránění zákazníci. Tato kategorie by měla být omezena na soukromé domácnosti, veřejné služby a Eh, to, mm, topení eh, Měli bychom to tedy správně definovat tak, aby mechanismus solidarity byl dobře přijat a aby tady vytvořil jednotné eh, podmínky, rovné podmínky v tom, kdo je chráněný zákazník a kdo ne. Kromě toho musíme definovat kompenzační pravidla pro případ, že tedy bude někdo odpojen musíme eh, si jednoznačně stanovit, kdo eh, finančně bude eh, kompenzovat ztráty toho zákazníka, který musel být odpojen v zájmu nějakého chráněného zákazníka. Kromě toho se domnívám, že v návrhu komise chybí dvě důležité věci. Energetická účinnost tady není dostatečně vyzdvižena. Jsme přesvědčeni, že energetická účinnost a úspory energie jsou ta nejúčinnější opatření pro zajištění dodávek Eh, energie, včetně plynu, eh, a to by se mělo odrazit i v plánech eh, odhadu rizik. Já si myslím, že bychom se tedy měli soustředit právě na energetickou účinnost při těch preventivních opatřeních. Kromě toho musíme tedy podtrhnout význam obnovitelných zdrojů energie, protože to do značné míry snižuje naši závislost na dovozu a to by mělo v tom textu být také více zdůrazněno. Děkuji. Děkuji. Benito Ziluaga. Muchas gracias eh, de nuevo. Eh, Děkuji. Nechceme hovořit až tak o strategii komise, neboť v zásadě souhlasíme s pravým zpravodajem. Souhlasíme a na tom musíme trvat. Mám radost z dobré vůle zpravodaje, který je připraven k dialogu. No, filozofie strategie komise je věcí, která je pochybná. Komise vychází z tržních mechanismů pro zvládání mimořádných situací, avšak z charakteru věci tyto eh, situace se na to nehodí. A kromě toho neberete v úvahu nárůst emisí skleníkových plynů, které by vyvolal tento rozvoj infrastruktury. Tedy tyto hlavní a sekundární koridory pro nouzové zásobování by vyvolaly velmi negativní dopady a hrozí, že se ocitneme v situaci zablokování, no, protože bychom doslova byli uvězněni v této fosilní strategii. Těší nás zavedení principu solidarity, to je pozitivní věc, důležitá, ale myslíme si, že třeba jít dále a to by mělo řídit politiku Evropské unie v oblasti energetiky. Neměli bychom se spokojit se solidaritou v období vyhrocené krize. Další návrhy jsou pozitivní. Některé definice, pokud umožní lepší ochranu občanů, kteří jsou potřební a umožní to zaručit uspokojení potřeb společnosti. Ale zatím takhle jako nejsme. Zahrnutí opatření pro snížení spotřeby, to je zřejmě věc pozitivní, protože to jde směrem k snížení závislosti na plynu. A v této věci budou zajímavé kompromisní návrhy. Pane předsedo, tři hlavní věci, které odlišují ten současný návrh s tím minulým, o tom se hovořili, to jsou ty regiony solidarita a transparentnost a návrhu jsou, myslím, dobře nadef- nadefinovány ty regiony, ta kritéria pro ty regiony. Ovšem ale e, zvláštní je, že existuje například region severo jiho-západ Evropy od Belgie po Portugalsko a pak máme region, kde je Rakousko se Slovinskem, s Maďarskem a Itálií, kde máme v podstatě velice málo infrastruktury. To si myslím, že není správné. Tady bychom měli postupovat od spoda nahoru. Abyste to tak učinili tím, že jste navrhli ty nouzové koridory, které jsou dobrou cestou, protože je to přesně ten přístup toho, jak se spoda nahoru propojit ty regiony a zajistit dodávky. Myslím si, že pojem regionu je tak, jak je nyní nadefinován, v podstatě již není potřeba, když máme ty koridory. Tady by bylo lepší, kdybychom se opřeli o stávající struktury a na základě těchto struktur si ujasnili strategii. To by bylo asi nejjednodušší. A není solidarita. Ano, solidarita má být tím pos, tou poslední možností. Jistě je správné, že tady definujeme pokyny pro případ solidarity, ale pak je důležité, že má, aby ty dodávky členské země také skutečně dodržely, protože jinak nemůže takový případ solidarity být dobře jaksi dodržen. Takže tady by bylo vhodné mít sankce, které by donutily dodržování těch standardů. Co je transparentnosti? transparentnost, to je velice důležité. Acer již není má odpovídající notifikaci, kde jsou jasné parametry v tom smyslu, o co se musí notifikovat, délka smluv, dodávky, minimální objemy a tak dále. To je důležité, ale je třeba, aby to bylo v nějaké agregované podobě, aby to bylo dohledatelné například u komise. A ještě jedna věc, to je role národních regulačních úřadů. Ty mají k dispozici velké množství údajů a ve směrnici o infrastrukturách 20 973 je dobrý pokyn, já bych se toho držela, aby tedy jsme oddělovali dodavatel plynu od provozatelů infrastruktur. Ti, co dodávají plyn, nemohou být odpovědní za infrastrukturu. To by bylo v zásadě naprosto v rozporu s pro, s, při, s principem unbundlingu a šlo by to proti tomu hlavnímu cílu, to je propojení členských států. Děkuji, paní Toyer. Já chci poděkovat za tuto důkladnou práci na složitém tématu. Má to strategický význam, pokud jde o cíle v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu. My jsme se tím také v naší skupině zabývali a snažili jsme se nalézt eh, co možná nejlepší koncenzus. Chtěla bych eh, vyjádřit uznání této práci. Toto nařízení pro ty, kteří se zabývali dřívějším nařízením, tak tady všichni znají kritéria v oblasti zásobování a pokud se mají promítnout do konkrétních kroků, tak si často některé věci přejeme, ale nikdy nespatří světlo světa. Takže bychom měli být velmi podrobní, pokud jde o to, co umožní tato bezpečnost dodávek, tato solidarita. Od abstraktního přicházíme ke konkrétnímu. A tento závazek se stává legislativně závazkem. Potřebujeme také konkrétní definici a snad na ní přijdeme. Budeme definovat, kdo jsou ti chránění spotřebitelé, ty chránění klienti. A těch se bude týkat právě tato solidarita. Dva body. Pokud jde o zlepšení návrhu a pozměňovacích návrhů, spolupráce regionální nebude moci nahradit národní úroveň. Bude třeba době, dobře koordinovat obě úrovně. A od pre, plánu prevence k plánu krizovému bude potřeba dát odpovědnost příslušným lidem na národní úrovni, takže jedno nebude nahrazovat druhé, ale bude třeba koordinovat obě úrovně, co možná nejjasněji a nejefektivněji. To bude třeba ještě upřesnit. Dále regionální agregace. To je nezbytné pro zahájení spolupráce. Nemůže probíhat mezi nejvzdálenějšími zeměmi Evropské unie. A to říkám pro vlastní zemi. Ale myslím si, že to také bude třeba takto tento systém používat. Nesmíme být příliš eh, rigidní a brát v úvahu pouze jednu územní agregaci. Bude třeba brát v úvahu i další faktory. Ve vystoupení pana předsedy a Terezy bylo řečeno, že třeba také mít určité možnosti se sousedními zeměmi. A tyto sousední země jsou odděleny třeba třetí zemí Švýcarsko, které je uprostřed například. Je třeba to upřesnit. Hovoříme o transitních zemích, anebo se to komplikuje, protože tu není územní kontinuita. Švýcarsko je prostě uprostřed. A s celou řadou zemí máme významné možnosti spolupráce a už vznikla propojení v těchto zemích. To je třeba vzít v úvahu. Je třeba také vzít v úvahu propojení stávajících sítí. Nevím, zda tento koncept budeme projednávat, stejně jako ty koridory. A možná, že to je vlastně odpověď. Budeme mít dost času na pozměňovací návody a budeme se snažit posílit právě toto nařízení na jedné straně, ale také upřesnit a upravit jinde. Děkuji. Děkuji, děkuji pan Balčitis. Chci poděkovat zpravodaji za vypracování zprávy, kde je řeč o nových nástrojích. A já si myslím, že všichni členové našeho výboru, kteří se řadu let zabývali těmito otázkami a celkovou situací, a ta situace není příliš radostná. Regionální spolupráce je hezká věc, ale když hovoříme o trzích a v, reálním, v reálném životě, eh, když hovoříme o trhu, tak je třeba také si zisk. A tato regionální spolupráce, případně solidarita, nebudou moci vždy dobře fungovat, protože členské státy se snaží obcházet eh, naši vůli či některé návrhy komise. To vše je přirozené, protože hovoříme nejen o infrastruktuře, ale také hovoříme o konkurenceschopnosti každého členského státu. A pokud tento členský stát eh, sníží svou konkurenceschopnost eh, kvůli solidaritě, tak přijde o peníze. A občané tohoto státu asi nebudou nadšení, když se dozví, že z důvodu XY jsme museli podpořit sousední stát nebo několik sousedních států. A myslím, že na čase začít hovořit o tom, kdo za to odpovídá. Již řadu let hovoříme o vytvoření e, energetického trhu. A teď máme situaci, jaká je. My jsme vybudovali terminál pro skapalněný zemní plyn a cena plynu se snížila. Mám radost za Švýcarsko. Švýcarsko je v samém středu Evropy, může využívat infrastrukturu dalších států, ale některé regiony nemají tuto možnost. Takže je nezbytné říct si zcela jasně, že pro zajištění dodávek Evropská komise musí být odpovědná za to za všechno. A myslím si, stejně jako vy, a tady vás podporuji, v této věci. Pokud jde, pokud jde o samotný plyn, v našem výboru jsme eh, projednali zprávu účetního dvora o současné situaci. A šlo o alternativy, které třeba nalézt pro zdroje zásobování. Pokud budeme stavět nové plynovody, tak budeme zase záviset na jiném dodavateli. A tato závislost bude trvat až 50 let nebo více. Takže si myslím, že otázka plynu by měla být projednávána společně se s bezpečnou dodávkou elektřiny, abychom v případě krize mohli nasměrovat náš průmysl k, ke konkrétním rozhodnutím, aby mohl průmysl používat, mohl používat elektřinu, když je levnější a když nám dochází plyn. A tím bychom ušetřili naše zdroje a mohli bychom být nám nezávislejší. Měli bychom větší bezpečnost, co se týče dodávek plynu i elektřiny. Podporuji vaši zprávu, pane předsedo je mnohem lepší než původní návrh komise. Děkuji. Děkuji. Pan Gürk. Szót, elnök úr, és mindenek előtt eh, szeretném megköszönni a Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otevřenost eh, a spolupráci pana zpravodaje a rovněž mu blahopřeji přeji. Toto je téma, která se týká bezpečnosti a odolnosti vůči krizím v oblasti dodávek plynu. To je zcela zjevné. Někteří z nás zde v parlamentu jsou již od roku 2006, kdy proběhla první krize s plynem. A právě s ohledem na tuto krizi je třeba říci, že nová úprava není zátěží, ale spočívá v tom, že nabízí řešení. K tomu mám tři poznámky. Za prvé, pomocí spolupráce pokud dojde k nějaké speciální situaci, to, že ty členské státy se podpoří, s tím souhlasí, ale já si myslím, že takovou tu spolupráci musí plánovat samotné členské státy. Není možné, aby jim to bylo vnucováno se zhora. Národní plány by měly být lépe koordinovány. Tak by bylo možné v budoucnu lépe dosáhnout našich cílů a Veškerá regionální spolupráce, tady je, myslím, pojem flexibilita zcela zásadní. Druhá poznámka. Když se tedy bude eh, využívat ta solidarita, tento mechanismus, tady je základní předpoklad, který spočítá v tom, aby členský stát, který řekne, že je ve specifické situaci, skutečně vyčerpal veškeré své vlastní zdroje. Tedy, že také splní své domácí úkoly, abych to tak nazval. Že bude tedy mít eh, veškeré eh, infrastrukturní předpoklady že to bude vše v souladu s eh, právním rámcem. A u solidarity je třeba zohlednit, že tady musí dojít k spravedlivé rozděle, spravedlivému rozdělení zátěže. Jde o to, abychom vytvořili rámcové podmínky, které nepovedou k tomu, že budou znevýhodněny ty země, které sousedí E, s jinými zeměmi v energetické unii, které mají ne tak dobrou infrastrukturu a tak dále, a třeba mít také nějaký kompenzační systém. Děkuji. Děkuji vám za vaše komentáře. Za Evropskou komisi e, promluví pan Stefan Moser, prosím, vedoucí oddělení pro bezpečnost dodávek. Dobré odpoledne, pane Pusku, vážení poslanci. Děkujeme vám za pozvání na naši dnešní odpolední schůzi. Jak již řeklo několik poslanců, toto nařízení považujeme za součást energetické unie a s tím zpětých cílů patří sem i klimatické cíle a další eh, záležitosti. Patří sem modeling do roku 2030-2050, energetická účinnost, eh, renovace budov a jejich účinnost. To znamená, že to všechno my uznáváme a je to eh, součást základu celého toho návrhu. Kromě toho se domnívám, že bychom měli zdůraznit, zohlednit význam vnitřního trhu, protože to je tedy eh, klíčový cíl eh, nebo klíčový nástroj pro eh, dosažení bezpečnosti dodávek plynu. Trh musí správně fungovat. Nicméně Trh samotný nestačí ve všech případech. Viděli jsme, jak správně řekl pan Buzek, že doposud eh, tu fungoval pří, pří, spíše národní přístup. My potřebujeme regionální přístup, ne pouze národní opatření, ale nadnárodní opatření. Není možné, aby tu byla pouze analýza. Eh, mezistátní situace musíme přijmout konkrétní opatření. Je dobré, že tady máme analýzu současné situace. V tomto ohledu hrají eh, koridory pro nouzové dodávky velmi důležitou roli, ale zároveň musíme být připraveni na tu krizovou situaci a eh, Tady, tady se hrají důležitou roli i regiony. Eh, my tedy bychom byli proti, kdyby to bylo chápáno jako protiklad a náhrada regionální spolupráce. Myslím si, že klíčové slovo je komplementarita. Je důležité, aby členské státy kompenzovaly si navzájem svoje slabá místa a podporovaly synergické efekty. Jsou tu členské státy, které navzájem spolupracují, eh, a to je nezbytně potřeba. Kromě toho od počátku potřebujeme stabilní eh, právní rámec. Já si myslím, že Rada, Komise i parlament by v rámci legislativního procesu měli již nyní eh, rozhodnout o těch základních věcech. Eh, musíme tedy v tuto chvíli rozhodnout o tom, jestli to bude přístup od zhora dolů nebo od dola nahoru. Rada si v tuto chvíli může rozhodnout, co bude tím stabilním rámcem. Pokud by to nechali na pozdější dobu, tak by to bylo neefektivní, vedlo by to k tomu, že bychom eh, ztráceli čas. Pokud by tedy později přemýšleli o tom, kdo má s kým spolupracovat, tak by s tím eh, ztratili mnoho času a nemyslíme si, že by to bylo efektivní. Eh, celkem za to můžeme říci, že eh, naše návrhy, eh, musíme tedy zaručit to, aby eh, naše návrhy obsahovaly i peer review, aby do toho tedy byly zapojeny všechny zúčastněné strany z hlediska energetiky, průmysl, především odvětví velmi náročná na energii. Všichni, všechny tyto subjekty musí být zapojeny do těch analýz, tak aby nebyl narušen, narušen vnitřní trh, aby tady byla dostatečná předvídatelnost, abychom dobře věděli, co se bude dít. Eh, pochopili jsme, že právě tyto záležitosti jsou pro průmysl a další zúčastněné strany velmi důležité. Je pro ně důležité, aby věděli, co přijde, aby nebyli překvapeni, překvapeni protože a potom by mohlo dojít k tomu, že budou kroky odsouvány, že budou odsouvány právě ty kroky, které by mohly situaci vyřešit. Solidarita, to je důležitá inovace, jak správně řekl pan Buzek. Myslím si, že hodnotu, eh, hodnoty obsažené ve smlouvách jsou v tuto chvíli vtěleny do této konkrétní legislativy. Je to eh, nutno chápat jako nejzaší možnost. Možnost to pan eh, zpravodaj také řekl. Mělo by to pokrýt veškeré ekonomické právní aspekty projekty, včetně kompenzací. My tedy budeme eh, jednat s experty, tak abychom vyřešili, na, vyřešili detaily, abychom pracovali na těch konkrétních detailech a vypracovali pokyny. Nicméně si nemyslím, že by bylo možné, abychom tady měli eh, eh, jednotný evropský rámec ve všech ohledech. Musíme tedy najít správnou rovnováhu mezi tím, že tedy budeme identifikovat a analyzovat te, ty nejdůležitější smlouvy, tak abychom se snažili napravit jakákoliv, eh, jakékoliv restrikce, které jsou v nich obsaženy, ale zároveň eh, se musíme snažit o to, aby to bylo tedy v souladu s pravidly VTO, abychom z toho vyloučili jakoukoliv, jakoukoliv diskriminaci. Nesmíme eh, vylučovat společnosti eh, ze třetích zemí, mm, protože jinak bychom tedy eh, vytvořili právní nejistotu a to by nebylo ku prospěchu eh, fungování tohoto nařízení. Kromě toho si musíme uvědomit, že to tedy není pomoc pouze jedním směrem od EU, směrem k energetické unii. Jsou tu te, je tu tedy vzájemná pomoc a musíme se tedy společně vyhnout všem opatřením, která by uh, narušila bezpečnost dodávek plynu a právě proto máme velký eh, zájem na tom, abychom eh, nyní spolupracovali ještě více než v minulosti eh, Propojení mezi plynem a elektrickou energií je také velmi důležité a proto si tedy myslím, že bychom to měli uvést do praxe a doufám, že se nám podaří najít účinná praktická řešení. Děkuji, děkuji vám za pozornost. A Děkuji vám všem, všem stínovým zpravodajům, děkuji také Evropské komisi. Je na snadě, že dohody VTO a všechna pravidla VTO jsou eh, nezbytná, že je tedy musíme dodržovat. Obecně vzato mám pocit, že se moje zpráva setkala s pozitivní reakcí, s podporou. Samozřejmě, že očekávám celou řadu pozměňovacích návrhů jako obvykle, ale děkuji vám již nyní. Děkuji vám i za ty další návrhy, které uh, předložíte. Já je nemohu ve svém krátkém projevu všechny zmínit. Paní Griffin, menší závislost díky větší účinnosti a e, obnovitelným zdrojům energie. To je jasné. I spolupráce se sousedy je důležitá v případě eh, mechanismu solidarity a v případě koridorů pro nouzové eh, dodávky minimálně. Eh, pan Česák. Ano, rád bych řekl, že nejde o všechny smlouvy. Není tomu tak, že bychom měli kontrolovat a revidovat všechny smlouvy. Evropská komise se bude zaměřovat na ty nejdůležitější. Já jsem neřekl, že komise bude řešit všechny smlouvy, ale pouze eh, ty, které jsou nejdůležitější. Tržní přístup, to eh, tu zaznělo a bylo to tu dostatečně zdůrazněno. Eh, pan Javor, kompenzace. To tedy bylo jménem pana Turmese. Není to přesně definováno a je k tomu potřeba vaše podpora. Je to v tuto chvíli velký problém. Máme před sebou velký problém. Pan Palčity zmínil stejný, stejnou otázku, to znamená kompenzace v případě e, využití mechanismu solidarity. Je to tedy nejzaší možnost, o tom byla řeč. Já doufám, že k tomu nedojde, že to nenastane, že bychom tedy potřebovali princip solidarity. Já si myslím, že tedy e, to bude dobře fungovat na základě trhu, eh, koridorů pro nouzové dodávky a tak dále. Nicméně bychom na to měli být připraveni eh, jako na nejzaší možnost. Měli bychom ty eh, kompenzace definovat. Další otázku zmínili pan Benito, paní Kapel, pan Georg, paní Toja a možná ještě další kolegové. A sice jde o ty regiony. našich individuálních diskuzích a během diskuzí se stínovými zpravodaji to samozřejmě můžeme vyjasnit, ale zároveň je, to důle, je důležité, abychom bránili stávající návrh Evropské komise. Jsou tu tedy skupiny zemí a regiony, které by neměly přemýšlet pouze o národním přístupu, protože národní přístup je možný. Každá členská země takový takovou možnost má, to jsem zmínil ve svém návrhu. E, e, každý členský stát má takovou tu, takovou tu možnost, ale zároveň bychom měli začít přemýšlet regionálně. Je příliš komplikované přeskočit z úrovně členských států na evropskou úroveň. To je příliš složité. A proto se tedy snažíme o regionální přístup. A je velmi důležité začít taky přemýšlet, začít přemýšlet regionálně. Pokud začneme kombinovat národní plány, eh, tak to bude velmi obtížný výchozí bod bude velmi obtížné začít. Je to stejné i s námi, s poslanci Evropského parlamentu. My jsme přišli do parlamentu a začali jsme přemýšlet evropsky. Každý z nás Každý z nás má nějaké návrhy od své vlastní vlády, od stálého zastoupení EU. My ty návrhy známe, ale zároveň se snažíme o evropská řešení, protože pokud bychom vzali 28 dílčích návrhů stálých zastoupení a vlád, tak bychom nedosáhli ničeho, nevytvořili bychom nic. To prostě možné není. A proto navrhujeme, abychom změnili náš přístup. Já nemám nic proti eh, národním přístupům ne, jako výchozímu podu, ale myslím si, že by národní vlády měly začít přemýšlet trochu jinak. Nemělo by to být tak, že se na stole objeví sedm eh, dílčích návrhů, protože pak bychom eh, nedospěli k žádnému závěru, nevyjednali bychom nic. To znamená, že to je velmi dobrý výchozí bod který předložila Evropská komise, koordinační mechanismy ENCOC. Máme tu návrhy regionů a musíme se zamyslet nad tím, jak je navzájem propojit, abychom se zároveň vyhnuli tomu, že dojde ke fragmentarizaci trhu. Pokud jde o národní přístup, tak je to samozřejmě mnohem vypracovanější v případě eh, elektrické energie. Přístup bottom-up, jak správně řekla paní Kapel. Pokud jde o elektrickou energii, tak jsme v tomto ohledu mnohem dále než v oblasti plynu. Já tedy navrhuji, abychom se drželi toho, co navrhla komise, abychom to nějak skombinovali a abychom eh, tedy napomohli prosadit ten, eh, ty koridory pro nouzové dodávky. Transparentnost, eh, chránění zákazníci, vy jste zmínili celou řadu věcí, já doufám, že o tom budeme i nadále diskutovat, že jsme všichni otevřeni těm diskuzím. V tuto chvíli vám děkuji za vaše komentáře, máme před sebou velký kus práce, nicméně jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří to dokončit. Hmm během trojstranných jednání. Slovan, slovenské předsednictví se připravuje na velmi tvrdou práci, alespoň tak tedy e, předpokládáme. Děkuji vám za pozornost. 15. Eh, června v poledne, to znamená již tento týden, zítra, Já jsem tedy Eh, se připravuji na nějaké pozměňovací návrhy. Nevěděl jsem, že to bude již zítra, že lhuta vyprší již zítra. To jsem překvapen. V každém případě se nyní dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu. Je to bod, který je velmi důležitý. Náš eh, zpravodaj je mezi námi, je to pan Gjurk. A půjde o strategii EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Jak vidíte, je to tedy těsně spjato s bezpečností dodávek zemního plynu. Takže v tuto chvíli předávám slovo panu zpravodaji, panu Gjurkovi. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, nejprve bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za to, že mi tady zaslali svoje úvodní komentáře a myšlenky. Bylo velmi zajímavé podívat se na to, jak se k tomu staví jednotlivé frakce v této e, úvodní fázi, dříve než, tady svůj, e, svůj, dříve než jsem svůj návrh zprávy dokončil. Nejprve několik metodologických e, komentářů. Když jsem koncipoval ten text, tak jsem se soustředil pouze na LNG a ukládání plynu, skladování plynu. Nevěnoval jsem se takovým věcem, jako je úloha plynu v energetickém mixu času a tak dále. Činil jsem tak jednak proto, že eh, zpráva z vlastní iniciativy je omezena rozsahem, ale kromě toho jsem tak činil proto, že Evropský parlament již připravil na toto téma eh, zprávu. Je to tedy zpráva o energetické unii. Já jsem byl stínovým zpravodajem u této zprávy společně s panem Zanonáto a eh, velmi živě si pamatuji té diskuze a jsem přesvědčen o tom, že bychom tyto diskuze neměli opakovat. Kromě toho jsem se snažil vyhnout tomu, abychom tady uváděli konkrétní projekty v návrhu zprávy, protože tím bychom si mohli život velmi zkomplikovat. Nicméně jsem učinil jednu výjimku a to je Nord Stream. Vyjádřil jsem se velmi kriticky na adresu Nord Streamu a tento kritický komentář jsem formuloval proto, že to je tedy eh, kompromis, eh, který, na, který, na kterém se se stínovými zpravodaji budeme schopni shodnout. Pokud jde o obsahové záležitosti, o samotnou, samotnou podstatu návrhu zprávy, tak EPP souhlasí se prioritami, které eh, byly obsaženy v, ve v dokumentu E, e, Evropské komise, to znamená podpora mezinárodního obchodu, dokončit energetický jednotný trh e, a skapalněný plyn jako důležitý energetický zdroj. To znamená, že v tomto ohledu se držím struktury dokumentu komise a snažil jsem se vyzdvihnout určité informace a určité prvky. To byla to byl můj hlavní záměr. Očekává se, že úloha plynu v dalších letech vzroste a zároveň klesá e, produkce plynu v členských státech. Některé členské státy v tuto chvíli jsou stoprocentně závislé na dovozu a já si myslím, že bychom tedy měli právě proto e, podporovat skapalněný zemní plyn, ale zároveň bychom měli co možná nejúčinněji e, využívat stávající infrastrukturu a podívat se na ty nejlepší možnosti z regionálního hlediska měli bychom, se, měli bychom to analyzovat dříve, než se eh, rozhodneme pro novou infrastrukturu. Nicméně eh, terminály LNG samotné nestačí. Eh, musíme se zaměřit i na další infrastrukturu. Kromě toho tedy musíme mm, se zaměřit na akční plány, které jsou vypracovány na úrovni skupin na vysoké úrovni na, těch, na úrovni těch regionálních skupin, ať už je to tedy skupina pro propojení plynových sítí střední, východní a jižní Evropy CESEC, anebo pr, e, plán pro propojení balského trhu s energií BEMIT. Já jsem se snažil posílit e, význam skladování e, plynu a řešit problémy, kterým v tuto chvíli čelíme. Nemůžeme si dovolit to, abychom tedy eh, nevyužívali skladování plynu. Na zařízení pro skladování plynu v tuto chvíli nejsou dostatečně využívána. Z technického hlediska eh, není možné eh, ta zařízení uzavřít a otevřít je, až je budeme potřebovat. Pokud máme zlepšit stávající situaci, je nutné přijmout opatření. Tři z nich jsem ve své zprávě zmínil. Za prvé musíme více spolupracovat na skladování plynu na regionální úrovni, protože některé členské státy skladovací kapacity mají jiné ne. Pokud ta tady není žádné, eh, žádná regulační překážka, eh, tak bychom tak měli činit. Pokud tu překážky jsou, tak bychom je měli odstranit. Kromě toho bychom měli eh, spolupracovat s provozovateli přenosových systémů, tak abychom přinášeli inovace na trh. Já si myslím, že díky tomu skladování plynu bude atraktivnější jako nástroj pro pružnost a zároveň to bude představovat nízkou administrativní zátěž. A konečně Práce na kodexu pro přenosové sítě by tedy měla dospět nebo přinést nová inovativní řešení a tím tedy e, motivovat ke skladování plynu. Pane předsedo, to jsou moje úvodní poznámky a jak víte, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší zítra, to znamená, že již nezbývá mnoho času, ale nějaký čas ještě zbývá, to znamená, že já se velmi těším na vaše komentáře, pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří eh, dodržet eh, stanovený harmonogram. Děkuji. Grazie a lei, kolega Jurg. E, ehm, Jurg e la parola ora a... Děkuji, kolega Jurg, a nyní eh, stínový a nejdříve pan Zanonáto za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také mnohokrát panu Gerkovi. Několikrát jsme měli tu čest s ním hovořit, také již při rozpravě o energetické unii. Jsem si jist, že tady budeme postupovat společně budeme spolupracovat tak, aby práva skutečně prošla. Děkuji mu mnohokrát, neboť již zapracoval písemné návrhy, které jsme mu poskytli. Musím říci, že na několika místech jsou jasně vidět i naše priority, například nutnost toho, aby se efektivněji využívala existující infrastruktura a také to, že je důležité aby byly zohledněny další aspekty. Někdy totiž dochází k tomu, že infrastruktura je zastaralá a není dostatečně výkonná. A pak eh, eh, pan zpravodaj zapracoval i o, o odstavec, kdy my říkáme, že Nord Stream by měl být prodloužen, což říká již parlament ve svém usnesení z 15. prosince. Dále reference na to, že je nutné, aby členské státy plně implementovaly energetický balíček neboť pokud bychom skutečně dokončili vnitřní trh, tak by to bylo velmi přínosné a proto musíme se ze všech sil snažit, aby se nám to podařilo. Jde nám o to, abychom zprávu ještě tak trochu vylepšili na tom či ono místě. Možná by tam měl být ještě poukaz na eh, dekarbonizaci a udržitelnost. A eh, rovněž zpráva ne zmiňuje o klimatickém cíli 2020. Je třeba se soustředit ne pouze na diverzifikaci, ale také na plyn jako přechod k lepšímu energetickému mixu, tak abychom později mohli lepším způsobem využívat obnovitelné zdroje. Je nutné, abychom dříve, než vybudujeme nové terminály, nej, nejdříve lépe a optimálně využívali stávající infrastrukturu. To znamená, že musíme mít zejména přes hraniční propojení. Ta je třeba vylepšit. Pokud se plánuje nová infrastruktura pro plyn, tak je samozřejmě třeba vždy zohlednit i poptávku a vytvořit i nějaký vyvážený vztah. Je důležité, aby se text podle mě také zmínil o energetické účinnosti. To by se tam mělo ještě zapracovat. Také s ohledem na závislost Evropské unie na fosilních palivách, biometan a další obnovitelné formy plynu, distribuce a skladování plynu. Tady souhlasím s panem zpravodajem, který podporuje návrh komise je důležité, abychom podpořili takovéto snahy. Ovšem, přesto je třeba poukázat na problémy, které z toho vyplývají pro průmysl. Význam skapelněného plynu jakožto alternativního zdroje energie je zcela zásadní, neboť eh, má mnohem nižší dopad na životní prostředí, mnohem méně znečišťuje. Je tedy třeba skapalněný plyn využívat jako alternativní palivo, ale nesmí to jít na úkor využívání obnovitelných zdrojů. Další vývoj, další e, silnější využívání energie z obnovitelných zdrojů zásadní, ale momentálně tady ještě nejsme plně schopni toto takto využít. Děkuji, kolega Došenovský. Chtěl v prvé řadě velmi ocenit e, práci pana zpravodaje protože ta zpráva je skutečně eh, odpovídá našim představám, teď hořím za ICR, e a myslím si, že eh, vytváří skutečně eh, další krok v energetickém trhu správným směrem. Určitě se stavíme k mnohým návrhům, které se v té zprávě objevují směrem k LNG jako velmi rozumným. Doplnění možná jen, že je potřeba při mm, rozšiřování terminálu LNG eh, vnímat určitou geografické, určité geofra, geo, geografické rozložení tak, aby skutečně odpovídalo a umožňovalo přístup z mnohých, eh, z mnohých míst nebo mnoha různých míst eh, v rámci Evropy. Určitě je velmi důležité a to si myslím, že by mělo být zdůrazněno právě co nejvylepší využití Eh, regionální kooperace, protože takto se můžeme dostat k diversifikaci jednotlivých eh, zdrojů, což je vlastně ten nejdůležitější krok, který by měl, měly LNG terminály přinést. Stejně tak za zásadní považujeme to, co pan zpravodaj ukazuje ve zprávě, eh, význam zásobníku hlavně pro přípravu krizových situací a také to rozdělení geografické, protože skutečně eh, jednotlivé zásobníky nejsou eh, pokryté eh, napříč celou Evropskou unii tak, jak by odpovídalo určitým bezpečnostním situacím. Chtěl bych ještě jednou ocenit tuto zprávu a děkuji panu zpravodaji za mm, tento přístup a určitě ještě možná pošleme nějaké směrem právě k tomu rozdělení Eh, geografickému některé pozměňovací návrhy. Takže ještě jednou děkuji a velmi si cením této zprávy. Děkuji. Děkuji za Alde. Paní kolegyně, děkuji, děkuji zpravodaji za jeho práci. Jménem Alde máme několik námitek, které jsou důležité a je třeba je zmínit. Zprávy komise, ze které vychází zpravodaj, vychází z falešného předpokladu, a který všechno změní. Objektivní údaje v Evropě prokazují, že spotřeba plynu klesla trvale za šest posledních let o 23 Přesto zpráva říká opak. A komise také. Již po, řadu, po deset let se říká opak. Takže já vám ukážu, ukážu graf, který je výmluvný. Je to graf, kde je vidět skutečná spotřeba skapalněného zemního plynu v Evropě a výhledy jsou proloženě, Tedy spotřeba naplánovaná komisí na 10 let a tyto výhledy se vůbec nekryjí s realitou. A to skutečně trvalo 10 let. My, a ten omyl nebyl náhodný. Nikdo si nekladl otázku, zda skutečně komise se spojila s nadnárodními společnostmi, aby připravila svou zprávu. A když se nad tím zamyslíme, tak jsou to e, klamné výhledy, ale kromě toho to mohou být také, když se podíváme na to z nejhoršího hlediska, je to výhled, který má významný vliv na ty klíčové hráče na trhu. Je třeba se obracet na nezávislé aktéry na trhu, protože jinak naše volby nejsou nezávislé. A naše předpovědi, které jsou realističtější, nás přivádějí k tomu, že podle zprávy Karla Trakra jsme na 190 miliardách euro v projektech, které nebudou výnosné do roku 2025. V řadě evropských zemí se plánuje vybudování nové infrastruktury pro zemní plyn o, v rozsahu o více než 58%. A proč máme dnes tolik infrastruktur? Protože existuje investiční řetězec, který znamená přílišné investice, které neodpovídají požadavkům trhu. A střednědobě to zbrzdí významným způsobem přechod k obnovitelným zdrojům energie. A tento přechod je pro nás zásadní. V mé zemi například jsme investovali příliš do zemního plynu a ty výhledy nebyly realistické, podobně jako výhledy komise po desetiletí. A kromě toho jsme zahájili provoz v jednom zařízení a přestali to zařízení okamžitě využívat. Myslíte si, že spotřeba bude narůstat, pokud se otevře a hned uzavře zařízení. Ve Španělsku se počítá s tím, že u sedmi zařízení jsou využita ze 12 kapacity a infrastruktura na evropské úrovni je využita z 25 kapacity. Já mám dojem, že je třeba požadovat nejdříve to, aby komise hájila zájmy občanů, konečných spotřebitelů elektřiny, a ne zájmy eh, největších hráčů na trhu, kteří obchodují s plynem. A to, co nás zavělo ve zprávě, není Některé informace nejsou vůbec uvedeny. Zdá se mi to důležité. Nehovoříme o udržitelnosti, o klimatických změnách. Hovoří se o udržitelnosti jenom s tím, že jde o udržitelné fosilní palivo, plyn. Prostě plyn a udržitelnost není možné spojit v jedné vlete. Pan Kaněte se snažil nás přesvědčit, že plyn je nejčistší palivo. Plyn nejde, nejde o to, že by plyn byl nejšpinavější, ale je opravdu velmi špinavý. A emise CO2 jsou ve hře, ale také emise metanu. A o, ty, o, o těch se vůbec ve zprávě nemluví. A vidíte, že emise metanu ty jsou zde červeně. Paní předsedající žádá o přerušení vystoupení. A žlutě jsou zde emise CO2. Ty, ty emise me, CO2 se o 80% horší než v jiných případech. Končím, říká řečnice. Investice pro, musí být omezeny na to nezbytné. A některé nadnárodní společnosti na tom chtějí vydělat a to je nevhodné. Děkuji. Prosím, kolego. Děkuji, prezidente. The Strategy for liquefied uh, natural gas. Strategie pro LNG a skladování plynu musí být zasazena do širších priorit v oblasti energetiky a klimatu energetická účinnost a strategie pro oblast plynu do roku 2050. To všechno odpovídá dohodě z Paříže a také cestovní mapě pro energetiku do roku 2050. V obojím je požadováno snižování eh, emisí CO2 80-90 eh, vůči eh, hodnotám z roku 1990. My tedy musíme jak správně eh, řekl Evropský účetní dvůr, přestat eh, nadhodnocovat poptávku po plynu v EU. Spotřeba EU v plynu klesá. A v roce 2014 byla eh, o 23 níže než v roce 2010, kdy byla nejvyšší. Infrastrukturní projekty se nicméně opírají o očekávání, že poptávka po plynu bude růst. To znamená, že eh, si musíme přiznat, že eh, poptávka po plynu klesá a neroste a tomu přizpůsobit projekty. Zároveň si eh, musíme uvědomit riziko eh, ztráty aktivit a musíme tedy tomu přizpůsobit náš postup. Infrastruktura pro skapalněný plyn je náročná na kapitál a eh, bude pravděpodobně fungovat i po roce 2050. Současná infrastruktura v oblasti LNG není dostatečně využívána. Byla v roce 2014 využívána ze 40%, ku příkladu. To znamená, že budeme potřebovat eh, novou infrastrukturu, která zároveň ale bude velmi nákladná a to někdy tedy odporuje eh, cílům EU, pokud jde o snížení emisí CO2. Já si myslím, že bychom tyto peníze mohli více strategicky investovat do obnovitelných zdrojů energie a do dalších strategických opatření. Kromě toho se domnívám, že bychom měli eh, podporovat eh, ty nejzranitelnější země při, pod, při vytváření alternativ k plynu a měli bychom zároveň lépe využívat infrastrukturu LNG na regionální úrovni za dobré spolupráce a za solidarity mezi členskými státy státy. Eh, často se plyn považuje za eh, čistý zdroj energie. Eh, zároveň si musíme uvědomit, že je zdrojem metanu po celou dobu životního cyklu i při přepravě. Pokud se podíváme na dodavatele LNG například na eh, Spojené státy, tak zjistíme, že zdrojem LNG je frakování a to je spjato s mnoha ekologickými otazníky. To znamená, že my bychom se měli snažit především o to, abychom pou- eh, ukončili používání plynu a zaměřili se na jiné zdroje energie a měli bychom eh, ukončit dotace fosilních paliv. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Zigliotis, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já nejprve poděkoval panu zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zprávě. Děkuji mu oje za jeho snahu, to znamená, že se snaží, snažil zohlednit pozice všech frakcí. Strategie pro skapalněný zemní plyn by měla posílit bezpečnost dodávek energie, měla by být eh, krokem v boji proti energetické chudobě a měla by také snížit eh, závislost na dovozu a měla by eh, přispět k diverzifikaci zdrojů. Evropská unie tuto chvíli dováží ještě mnoho energie a my se domníváme, že bezpečnost dodávek energie v Evropské unii je naprosto eh, důležité nebo stěžení téma. Já si zároveň myslím, že ve té zprávě to není dostatečně zdůrazněno. Někteří kolegové řekli, že skapalněný zemní plyn bude v nadcházejících letech hlavním produktem že jeho význam tedy bude růst. Je to samozřejmě tak, že skapalněný zemní plyn umožňuje určitou flexibilitu na trhu a je eh, dobré, abychom více využívali domácí energie, například Eh, na Kypru můžeme více využívat zemní plyn. Kromě toho bychom tady měli mít eh, terminály pro eh, LNG. Musíme tedy více zpřístupňovat naleziště v tomto regionu v okolí Eh, Kypru. To je pro EU velmi důležité. Kromě toho bychom měli snížit nerovnosti mezi jednotlivými oblastmi a ty tu jsou, a to především v oblasti Středomoří. Měli bychom se více opírat o strategii a měli bychom se eh, vyhnout tomu, aby energie byla mm, vedla k izolaci. Měli bychom zabránit tomu, aby některé regiony byly z energetického hlediska izolovány. Jsou tu země, například Kypr, Malta eh, nebo Irsko, eh, které ze 100% využívají tradičních zdrojů pro výrobu elektrické energie. Myslím si, že v těchto zemích bychom měli realizovat společné projekty a díky nové infrastruktuře by bylo možné, aby tyto zmíněné členské státy diverzifikovaly svoje zdroje energie a tím překonaly svoji izolaci. Domnívám se, že to by byla tedy důležitá strategie, která se týká i skapalněného, plynáho, skapalněného eh, zemního plynu. Ano, děkuji. A nyní má tady slovo pan Kelly, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že zpravodaj dobře zhrnul současný stav a co je třeba dělat. Myslím, že je důležité, že pokud máme dokončit energetickou unii, tak plyn v tom bude sehrát důležitou roli a pokud chceme diversifikovat eh, zdroje, tak je třeba se zabývat příležitostmi, zejména pokud jde o skapalněné LNG. A my jsme energetický ostrov, Jirsko, a my máme plyn, který dostáváme a který bude vyčerpán ze Spojeného království. A pokud Spojené království se rozhodne opustit Evropskou unii, tak jaká bude situace, pokud je o bezpečnost naši, našich dodávek? Existuje tedy projekt vybudovat eh, energetický terminál, který je v přípravě pořadu let a A kdyby nebyla té situace, tak bychom ho asi dávno pohřbili. Takže tato strategie je nejlepší pro Evropu a myslím, že zpravda uvedl aspekty dopravy, skladování a všechny výhody. Asi, že jsem řadu řečníků, kteří říkali, že poptávka klesla v Evropě po plynu v mé vlastní zemi. To je přirozené, když plyn je dostupný. A většina vytápění se děje topným olejem a nikdo by neřekl, že uhlí a topný olej je lepší pro životní prostředí než plyn. Takže pokud je odhledneme-li od odnovitelných zdrojů, tak plyn je nejlepší alternativou. A pokud mohu souhlasit se správným, pokud se nám podaří vybudovat terminály a využívat ty, které máme, tak uděláme mnoho pro to, abychom nejen zlepšili eh, diverzitu našich dodávek, ale bezpečnost a také konkurenceschopnost. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A za Evropskou komisi pan Mozer, který má na starosti bezpečnost dodávek v oblasti energetiky. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, děkuji za pozvání k tomuto bodu my velmi vítáme zprávu pana Dürka, protože si myslíme, že zachycuje klíčová sdělení a posiluje některé návrhy komise, co se má udělat. Opět, jak už zaznělo, musíme to vidět v kontextu klimatického energetického rámce pro rok 2030 plyn je fosilním palivem, my si myslíme, že to je nejčistší fosilní palivo. Existují zde výzvy z hlediska životního prostředí ale je třeba vyvíjet tlak na mezinárodní partnery, abychom zajistili, že dochází k úniku metanu, kterým je možné technicky zamezit a také cestou předpisů v oblasti životního prostředí. To je velmi důležité, ale pokud eh, tato opatření budou dodržena, tak plyn a také skapalněný zemní plyn je žádou, více žádoucí než eh, jiná fosilní paliva, která potřebujeme při přechodu na nízkou uhlíkovou ekonomiku. My už na, uznáváme, že díky energetické účinnosti spotřeba plynu klesne v Evropě, ale neklesnou dovozy, ty budou stabilní a možná mírně narostou. Proč? Protože domácí výroba plynu klesá a proto potřebujeme infrastrukturu, potřebujeme eh, vnitřní trh, který bude fungovat, aby plyn mohl proudit odinut do Evropy a pomohl nám v přechodu na nízkou uhlíkovou ekonomiku. Potřebujeme přezraniční spolupráci, abychom zamezili tomu, že zbytečná infrastruktura bude vybudována místo optimizace stávající infrastruktury. A v zásadě každá země si vybuduje svůj terminál nebo zásobník na LNG a nevyužije to, co je k dispozici v sousední zemi. A proto je třeba zajistit, aby neexistovaly zbytečné překážky přes hranice, aby sítě byly optimalizovány, abychom zamezili diskriminaci. A to sníží ceny u plynové soustavy a také pro spotřebitele. A napomůže to udržitelnosti, protože potom plyn může lépe soupeřit s uhlím, které je určitě špinavější a také s ropou. LNG je ideální z hlediska pružnosti a diverzifikace, je to určitě lepší v tomto směru oproti plynovodům, protože je možné reagovat velmi rychle na nové poptávky a neinvestujete mnoho prostředků do pevných aktiv, které zde budou dlouhodobě a které podléhají taky geopolitickému riziku. Takže je to ideální možnost, dík, díky tomu, že na trh přicházejí mezinárodní dodavatele a poskytují Unii eh, fungující trh a poměrně široké možnosti. My jako Evropská komise musíme zajistit, že zásobníky budou brány vážně, že ne, se nebudou uzavírat zásobníky plynu zbytečně a evidentně klesá poptávka po skladování, ale je třeba také dbát skrze regionální spolupráci, že k tomu bude racionální přístup a že nebudou podnikány nějaké unáhlené kroky v tomto směru a že vše bude dobře promyšleno. Mezinárodně musíme směřovat k, k spolupráci s dalšími zeměmi a trhy musí zůstat otevřené a plyn v podobě LNG by měl být volně dostupný na světovém trhu. Tím bych chtěl poděkovat za vaši pozornost a také za zprávu a za dnešní rozpravu. Děkuji. Děkuji, pane Mozre, a požádám zpravodaje, zda chce ukončit rozpravu několika úvahami. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegové za veškeré vaše připomínky a komentáře. Plně jsem si je zapisoval. Nechci zabíhat do podrobností v této fázi, avšak chtěl bych eh, potvrdit své úvodní sdělení. Tato zpráva se týká LNG a skladování plynu. Nikoli obecně úlohy plynu, funkce plynu a energetického mixu. Je tu pokušení uh, znovu otvírat zprávu o energetické unii v této rozpravě, ale myslím, že je v našem společném zájmu odolat tomuto pokušení. A chci vás současně ubezpečit, že není pochyb o tom, že jsou nevyužité zdroje v Evropě. Obecná poznámka, pokud mohu, už jsem si vědom toho, že Evropská unie v oblasti strategie LNG je důležitější pro některé členské státy než pro jiné. Některé státy mají šest terminálů pro opětovné spinování a někteří pokrývají úplně svou spotřebu ze zásobníku plynu a někteří nemají nic. Takže je jasné, že v těchto zemích eh, diverzifikace je nízká, například v Irsku, ve střední a východní Evropě, v, v Pobaltí přístup k sledování a k terminálům je strategická ředitost. V jiných zemích to tak důležité není. Vůbec to není důležité, ale přes velmi různorodé modely na národní úrovni všichni z nás budeme mít užitek z dokončení eh, vnitřního trhu s energií. Lepší propojenost, lepší pravidla je ve společném zájmu, abychom mohli lépe využívat terminály a zásobníky. A technická poznámka na závěr. První setkání stínových zpravodajů je naplánováno na 4. července ve Štrasburku a chceme rozeslat kompromisní pozměňovací návrhy včas, ale to bude záviset na počtu pozměňovacích návrhů. Takže nashledanou ve Štrasburku a děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Ďurkovi chci upřesnit, že termín pro pozemské návrhy je zítra, zítra do pravého poledne. Takže máme před sebou předání poznací návrhu a potom další lhůty budou 11. července, pokud jde o projednání poznací návrhu, hlasování v ITRE v září. Vyčerpali jsme pořad jednání, chci vás informovat, že další jednání bude 27. června v odpoledne v Bruselu a 4. července. Děkuji vám, ukončili jsme napřed vzhledem k stručnosti vašich vystoupení a nyní máme čas a můžeme se věnovat něčemu jinému. Děkuji vám.